Milí kolegové, myslím si, že bychom měli zahájit naše zasedání, protože máš, náš pan ministr dorazil přesně a máme velice nabitý program pro dnešní dopoledne. Dovolte, abych mezi námi srdečně přivítal pana Janose Martonyho, abych mu poděkoval za to, že přišel mezi nám. Je ministrem zahraničí Maďarska a v současné době samozřejmě předseda Rady pro zahraniční politické záležitosti eh, přijal naše pozvání, aby nás informoval o procesu rozšíření na pozadí situace v západním Balkánu. Eh, rád bych poblahopřál maďarskému předsednictví a zejména i vám, vážený pane mm, ministře, za dynamickou a velice mm, plodnou činnost eh, během procesu rozšiřování za maďarského předsednictví nyní dosáhlo Chorvatska, Chorvatsko mm, situace, že bude možno záhy ukončit eh, vyjednávání. Eh, poslední Připomínky, které jsme slyšeli, eh, byly, domnívám se, eh, minulý pátek projednány na komisi a vypadá to tak, že zůstávají otevřené čtyři kapitoly, ale pokročilo se tak daleko, že již brzy budeme moci hovořit o završení. Ehm, další kandidátskou zemí Island, která pravděpodobně země, která bude moci pravděpodobně po, eh, summitu, po konferenci 27. června bude moci zahájit eh, vstupní vyjednávání. Vycházíme z toho, že bude možno provizorně uzavřít dvě kapitoly a zároveň otevřít dvě další. Je to tedy také proces, který eh, probíhá velice rychle. Situace, která není ještě zcela zjevná, je eh, přístup Turecka. Nedávno mm, došlo k určitému pozastavení situace a novému zvažování, ale i tady by bylo zajímavé, zejména z titulu nejnovějších událostí a voleb v Turecku, vyslechnout si váš názor. Eh, já mm, nechci obírat váš čas, máme silný zájem na tom, vyslechnout si, co nám řeknete. Má slova jsou méně důležité a proto bych vám bez dalších okolků rád předal slovo. A velice se těším na to, co nám řeknete. Prosím, pane ministře, máte slovo. Uh, thank you. Uh, Děkuji moc krát, pane předsedo. A dobré ráno všem, uh, vám i ctěným poslancům Evropského parlamentu zde přítomným. Chtěl bych vám ze všeho nejdříve poděkovat za pozvání sem k vám a za úvod eh, mé osoby. Je pro mě velikou ctí a eh, do určité míry i potěšením, že k vám dnes mohu promluvit a informovat vás o vývoji za posledních pěti a půl měsíců eh, v oblasti rozšíření Evropské unie. A eh, snad budu mít čas promluvit ještě o dalších eh, souvisejících tématech. Já jsem zde byl zhruba před pěti měsíci Eh, pokud si dobře vzpomínám, měli jsme tehdy eh, vzájemně velice zajímavou, plodnou debatu eh, týkající se výzev a příležitostí rozšíření Evropské unie v obecném slova smyslu a rovněž ve vztahu ke konkrétním kandidátským zemím. Informoval jsem vás rovněž o programu maďarského předsednictví se zvláštním ohniskem na priority eh, tohoto programu a zdůraznil jsem, že jednou z priorit našeho programu je aktivně pracovat na procesech rozšíření Evropské unie. Pokud si správně vzpomínám, eh, panoval všeobecný konsenzus o tom, že eh, rozšíření jako takové je strategickou hodnotou, eh, kterou Evropská unie musí sledovat, protože posiluje Evropu jako celek, jak hospodářsky, tak politicky vzato. Rozšíření musí být spolehlivé a důvěryhodné. A samozřejmě zároveň s tím je rozšíření závislé na základních kritériích a podmínkách, které je potřeba splnit eh, ze strany všech, veškerých a jakýkoliv, jakýchkoliv kandidátských zemí. Moto maďarského předsednictví bylo a je silná Evropa a e, rozšíření stavíme právě do tohoto kontextu. Proto pro nás bylo a je tak důležité podtrhnout to, že e, rozšířená, inkluzivní a otevřená Evropa je jednoznačně silnější v každém slova smyslu než Evropa, která by zavírala dveře před svými sousedy a před okolním světem a byla by požírána vlastními interními problémy a výzvami. Zároveň proklamujeme, a toto je velice důležité, že rozšíření je procesem, který musí být souvislý, musí v něm existovat kontinuita. Což znamená, že každé předsednictví, každá předsednická země staví na práci eh, předsednictví předešlých. To se zejména týkalo a týká našeho předsednictví. Vzhledem k tomu, že jsme poslední zemí tria, eh, Španělska, Belgie a Maďarska, ale samozřejmě i po nás bude tento proces pokračovat a vše, co Eh, čeho bylo dosaženo, eh, bude předáno eh, tímto trijem triu dalšímu, které na něj naváže. Bude to Polsko, Dánsko a Kypr. Říkám to proto, že nevěřím ve sbírání trofejí. Nemyslím si, že toto zrovna je otázka národní prestiže, kdo dosáhl čeho, kdo co udělal, kdo co neudělal, če, komu se co nepodařilo. Je to zkrátka souvislý proces, který je v zájmu nás všech, je to celoevropský proces a každé předsednictví, každá předsednická země má velice jednoduchý úkol, musí zkrátka odvést dobrou práci a posunout tento proces správným směrem. A to tak, že to je v zájmu e, celé Evropské unie. Za další, e, všichni se shodneme, jak už jsem říkal, že rozšíření musí probíhat důvěryhodně. Musí to být důvěryhodný proces. E, a to důvěryhodný na obou stranách. To znamená, že máme požadavky a jsme schopni eh, jsme schopni reagovat na požadavky protistrany. To je úzce spojené. Pokud se splní podmínky, eh, pokud se splní eh, normované cíle a standardy, což řeší především Evropská komise. Ta musí stanovit ty faktické hodnoty v tomto smyslu, tak Eh, my z naší strany musíme na toto splnění náležitě reagovat. Jedna věc, eh, jako předběžná poznámka, eh, co chci říct, je, že klíčovým faktorem je dobrá spolupráce mezi institucemi. Podle naší zkušenosti za těch uplynulých téměř kompletních šest měsíců je, jsou takové, že v této oblasti rozšíření je spolupráce mezi institucemi vynikající. A to, be, to říkám bez jakýchkoliv skrupulí. Evropa, Evropská komise odvedla úžasný kus práce, neuvěřitelný kus práce, zejména za posledních několik měsíců nebo týdnů eh, v, s ohledem na Eh, případ Chorvatska, ke kterému se za chvilku vrátím. Rovněž politická podpora, kterou eh, je potřeba cítit z Evropského parlamentu, byla a je naprosto rozhodující. Zároveň s tím eh, spolupracovala velice dobře i Rada s předsednictvím Evropské komise Eh, což je velice důležité pro úspěšné a efektivní eh, spolupracovnické vztahy. A pokud eh, řekneme, že jsou nebo byly nějaké velké výsledky v oblasti rozšíření, tak za ně musíme poděkovat právě tomuto efektivnímu a úspěšnému partnerství bez jakýchkoliv problémů, ke kterému docházelo mezi institucemi. Toto jsou tedy ty všeobecné poznámky. Teď na chvíli k faktům, prosím. Čeho jsme dosáhli? My, když říkám my, nemyslím maďarské předsednictví, my myslím my všichni v Evropské unii, v evropských institucích. Můžeme říci, že jsme o krok dál v procesu rozšíření, eh, než jsme byli zhruba před půl rokem? Objevily se nějaké viditelné, hmatatelné pokroky pro rozšíření? Je proces rozšíření v lepším stavu, než v jakém byl před půl rokem? Abychom na toto odpověděli, musíme eh, se, myslím, podívat na konkrétní jednotlivé země a co se musí zdůraznit eh, hned na začátku. Rozšíření je komplexní, všeobecné, eh, komplexní všeobecný úkol. Není to něco omezeno pouze na jednu zemi. Všichni dobře víme, že to, co se stane v jedné zemi, má okamžitý dopad, okamžité důsledky v dalších zemích. Mluvíme tedy v zásadě vlastně o celkovém procesu rozšíření primárně tedy na západním Balkáně, ale i v jiných zemích, v Turecku nebo eh, na Islandu. Ale zejména v kontextu západního Balkánu velice dobře víme, že úspěch, případně neúspěch konkrétní země má obrovský dopad na eh, celý region, na celý proces. Pokud jsme úspěšní, nalijeme tím novou energii do žil celého procesu. Pokud selžeme, tak eh, nastoupí taková apatie v oblasti rozšíření, ne nutně jenom na naší straně, ale občas i na straně našich partnerů což je eh, nutné riziko, eh, které všichni chápeme. Pokud se proces zastaví nebo se zpomalí, může k němu, může k těmto problémům dojít. Pokud jde tedy konkrétně o, o Chorvatsko, samozřejmě eh, toto je nejmarkantnější vývoj eh, za posledních šest měsíců. K pokroku eh, Došlo už za předchozích předsednictví, to všichni víme, za belgického předsednictví se uzavřelo několik kapitol v posledním měsíci předsednictví konkrétně. My jsme pak uzavřeli eh, nyní tři kapitoly eh, zemědělství, regionální politika a nedávno rybářství. Stále zbývají čtyři kapitoly a dva týdny času. Ale v zásadě už jsme v cílové rovince a musíme být eh, proto velice opatrní, protože bychom neměli, já bych neměl nic předjímat, jsme opravdu v té úplně poslední fázi jednání. Eh, všichni jistě víte, co se stalo 10. června, všichni jste si přečetli prohlášení, eh, například eh, pana Barosa nebo Štefana Fileho. Takže situace tak jaká je teď, je vám jistě dobře známá. Jednání pokračují velice intenzivně, jak mezi členskými státy, tak na jiných frontách a já bych chtěl ještě jednou zdůraznit, kolik úžasné práce odvedla Evropská komise. Evropská komise Eh, připravila eh, návrhy posledních eh, společných stanovisek. To byla velice dobrá práce, velice dobře odvedená. Připravena ve velice zrychleném režimu. Všichni znáte závěry těchto stanovisek. Shledává se, že jsou podmínky splněny respektive splněny eh, dostatečnou měrou. A když říkáme dostatečně, tak to znamená, že jsou zkrátka splněny. Takže eh, závěry v tomto ohledu jsou naprosto jasné. Ještě se musí vyřešit několik málo věcí, na tom nyní intenzivně pracujeme. To už jsem konec konců říkal. My jsme eh, ustavičně byli optimističtí celých těch šest měsíců a to i ve chvílích, kdy eh, jsme pro svůj optimismus třeba neměli tolik eh, opodstatnění. Nicméně teď optimističtí jsme a důvod proto je. Proto vám mohu říci, že doufám a že existuje značná šance, že se nám podaří uzavřít všechny kapitoly, eh, to znamená celý jednací proces do konce tohoto měsíce. Důležité schůzky se odehrají 21. června. Eh, tam bude zasedání Rady pro všeobecné záležitosti kde se mohou diskutovat stále ještě nedořešená témata. To bude diskuse velice podstatná a eh, hlavy vlád a států poté budou diskutovat 23. 24. června. A samozřejmě stále máme ještě příležitost eh, ještě uspořádat mezivládní eh, konferenci, pokud to bude potřeba. Eh, Poslední den, eh, kdy eh, můžeme jednat, je 30. června. 31. to bohužel nejde, eh, takže do půlnoci 30. června bychom to měli celé uzavřít a myslím si, že je to možné. Chtěl bych znovu zdůraznit, že toto je souvislý proces. Nejde nám vůbec o národní prestiž nebo o ulovení nějaké trofeje, jde nám o zájem Evropské unie a samozřejmě také o zájmy příslušné kandidátské země. Jak už jsem říkal, cokoliv se stane v procesu rozšíření s jakoukoliv kandidátskou zemí, má okamžitý pozitivní nebo negativní vliv na eh, ostatní země a na region, v kterém se daná země nachází. Toto, myslím, velice dobře již teď vidíme, eh, a to na příkladu eh, nejnovějšího vývoje v Chorvatsku. Už nyní máme velice jasné indicie, že díky tomuto zrychlení eh, procesu přistoupení Chorvatska k Evropské unii se jiné země a jiné procesy eh, začínají, abych tak řekl, plnit novou energii do života. To už samozřejmě eh, všichni dobře víme. Je jasné, že ostatní země velice důsledně pozorují, co se v Chorvatsku přesně děje. Když se podíváme na Srbsko, vidíme jasně, že i oni nyní eh, pokročí o velký kus cesty dál. A i v ostatních zemích eh, už máme znaky zrychlujících se procesů, znaky eh, toho, že se přijímají důležitá politická rozhodnutí, aby se celý proces urychlil. A to je takové to kouzlo eh, tohoto celého procesu, že ta nová energie se okamžitě přenáší na další země, na sousední země, které si vezmou ty signály z dané země, kde jdou věci dobře a okamžitě na ně reagují. A myslím si, že právě toto je eh, nejlepší ukázka toho, co vždy chceme zdůrazňovat, když hovoříme o nějaké konkrétní kandidátské zemi, eh, takže hovoříme o celém regionu. Ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že na úspěchu procesu rozšíření máme všichni zájem. Musíme v tento proces věřit, musíme překonat eh, to, čemu říkáme únava z rozšíření nebo apatie. Musíme v ten proces věřit. Pokud v něj věřit eh, budeme, musíme rovněž věřit sami v sebe. Takže v určitém slova smyslu je to v psychologickém a v politickém slova smyslu eh, velice zvláštní proces. Je to proces velice důležitý, velice významný pro nás, pro všechny, protože eh, žijeme ve, v obtížné době a pokud eh, nebudeme věřit sami v sebe, nebudeme důvěryhodným partnerem pro ostatní země. Klíčovým předpokladem úspěchu procesu rozšíření přitom je, že eh, si budeme věřit a že budeme věřit procesu rozšíření. Eh, pokračujme tedy teď a podívejme se na otázku toho, zda se za posledních šest měsíců dosáhlo nějakého pokroku. Já si myslím, že v případě Chorvatska je eh, odpověď jednoznačně ano. Nelze pochybovat o tom, že se pokroku dosáhlo, ať se stane, co se stane za příštích několik týdnů. Pokrok v Chorvatsku je obrovský. O tom už jsem vlastně eh, mluvil. Nicméně eh, tento proces hodnocení, proces rozšíření můžeme provést pro e, různé další země. A uvidíme potom, že u většiny kandidátských nebo aspirujících zemí e, došlo alespoň k nějakému pokroku. E, toto už jsem zmínil v kontextu Chorvatska, ale mluvíme i o snaze ze strany samotných zemí, a jako příklad zde můžeme uvést například Srbsko. I tam se věci daly do pohybu. Nejde pouze o zatčení a o převoz do Hágu generála Mladiče, jde i o jiné věci. Jde i o takovou celkovou proevropštější atmosféru v Srbsku, v Srbsku ve všeobecném slova, slova smyslu i v rámci tamní politické elity a v rámci veřejného mínění. I přes určité skupiny obyvatelstva, které nejsou spokojeny s aktuálním eh, vývojem. Ale eh, rovněž nesmíme zapomínat na eh, dialogy a diskuse s Prištinou a, a Bělehradem, kde eh, samozřejmě byly nějaké rozpory, ale o tématech eh, která se diskutují, se v technickém slova smyslu udělaly obrovské pokroky. Samozřejmě ještě potřeba získat politickou, politický souhlas, ale eh, pokud jde o eh, lidi, kteří žijí v té dané zemi, ať už jde o eh, registraci občanů nebo regionální pohyb a další témata, v těchto ve všech oblastech k pokrokům došlo. A rovněž si myslím, nebo jsem přesvědčen o tom, že je to právě evropská perspektiva, perspektiva členství v Evropské unii, která pomáhá tyto rozhovory zrychlit. Pokud jde o Černou horu, to je další jasný příklad. Černá hora získala statut kandidátské země a stále ještě jí čeká hodně práce. Zabývají se sedmi oblastmi, nyní připravili nový akční plán, mají nového premiéra. Existuje zde dobrý potenciál pro to, že v důsledku implementace tohoto akčního plánu v průběhu tohoto roku a také s ohledem na hodnocení komise budeme moci zahájit vyjednávání. Ten začátek vyjednávání by tedy mohl být jasně stanoven na určité datum. Pokud jde o bývalou Jugoslávskou republiku Makedonii, tato země byla kandidátskou zemí, je kandidátskou zemí už 6 let. Vyjednávání stále ještě nebyla zahájena. Jak víte, probíhá vyjednávání mezi dvěma stranami, pokud je otázku názvu této země. A to je důvod, proč komise zopakovala doporučení zahájit vyjednávání, ale členské státy nemohly reagovat na odpovídajícím způsobem na toto doporučení, protože eh, členské státy musí eh, to schválit jednohlasně. Jak víte, probíhají diskuse a od obou stran víme, že nyní jsou jednotlivé postoje velice blízko, nevím jak blízko. Nicméně se domníváme, že nakonec se ukáže, že pravidla geometrie tak eh, neplatí, že i rovnoběžky se mohou někde setkat a doufáme, že se tedy setkají. Já nyní hovořím jménem své země. My máme zásadní zájem na tom, aby tato diskuse vedla k nějakému výsledku a aby a po návrhu Evropské komise a Evropského parlamentu mohla být zahájena vyjednávání s bývalou Jugoslávskou republikou Makedonii. Na chvilku odejdeme z tohoto regionu. A budu hovořit tedy o kandidátských nebo téměř kandidátských zemích, o dalších. Máme proces rozšíření, který probíhá s Tureckem, to je velká strategická otázka, jak všichni víme. Skutečnost je taková, že nebyla během belgického předsednictví otevřená žádná kapitola a žádná kapitola nebyla také otevřená během maďarského předsednictví. A nemáme velkou naději, že by k tomu v následujících dvou týdnech došlo s ohledem na to, že otevření dalších kapitol vychází z hodnocení Evropské komise. Před pěti měsíci jsme o tom hovořili, hovořili jsme o Turecku, já jsem zdůraznil, že my se domníváme, že Evropská unie má strategický zájem na tom pokračovat s procesem vyjednávání. A také jsem řekl, specificky, že eh, se snažíme učinit další krok s Tureckem, že jsme si vědomi různých výzev tohoto procesu a opatrně jsme řekli, že bychom možná mohli otevřít eh, kapitol číslo 8, což je hospodářská soutěž. Eh, viděli jsme ale, že to nebylo možné. A Turecko procházelo specifickým obdobím, bylo to období před volbami. Jak všichni víme, volby proběhly, proběhly 12. června. A tedy minulou neděli. Na tom se zde shodneme. A bylo to v neděli 12. Důležitá věc je, a zde odkazuji na prohlášení předsedy Barosa a Fana Rompuje, vyjádřili naději, že tyto volby by mohly dát určitou další energii celému procesu. A zároveň by tyto volby mohly vést také k reformám institucí. A zároveň by tyto volby mohly dát novou energii přístupovému vyjednávání. Samozřejmě tyto dvě věci jsou úzce propojeny. Je ale těžké očekávat, že by eh, došlo k nějakým velkým změnám, pokud jde o eh, státní podporu a právo hospodářské soutěže před volbami. Eh, nyní se ale situace změnila a my doufáme, že tento proces bude pokračovat. V podstatě existují některé problémy, jsou jenom tři kapitoly, které by mohly být otevřeny, aniž by eh, byla, byly odstraněny eh, eh, politické problémy týkající se dalších kapitol Víme, že tyto politické výzvy nebo problémy budou muset být vyřešeny jinak. Nebude možné pokročit výrazně dále v těchto vyjednáváních. Dále Island. Opět i zde se domnívám, že zde došlo k výraznému pokroku. 27. června se bude konat mezivládní konference. A otevřeme čtyři kapitoly. A dokonce se domníváme, že dvě z těchto čtyř kapitol budeme moci i hned uzavřít na této mezivládní konferenci. Je to kapitola 25 věda a výzkum a 26 vzdělání a kultura. To jsou samozřejmě eh, takzvané lehké kapitoly. Je tomu tak vždycky. Myslím, že jsme šli stejným směrem, kdy jsme vyjednávali. Samozřejmě přijdou i problematičtější otázky, Víme, jaké otázky to jsou, nebudu je zde jmenovat, nebudu zacházet do detailů. Pouze bych chtěl poukázat na nedávný vývoj a to je otázka dozorčího orgánu EFTA. Předevčírem nebo včera eh, se tady EFTA zabývala otázkou iSaveu a doufejme, že se tato věc pohne. Stále ještě jsou zde ne, některé nevyřešené otázky, nicméně se domnívám, že můžeme být celkem optimističtí, pokud jde o výsledek přístupových jednání s Islandem. Nyní k těm dalším zemím, které ještě nejsou kandidátské země. Já jsem stručně zmínil Srbsko. Důležitý, důležité bude stanovisko komise, které bude zveřejněno v říjnu tohoto roku. Srbové jsou nyní velice optimističtí. Očekávají nejen to, že získají statut kandidátské země, ale doufají nebo očekávají také, že bude stanoveno datum na zahájení přístupových jednání. To je samozřejmě otevřená otázka, já ji nechci nějak předjímat. Nicméně bych chtěl znovu zdůraznit z maďarského pohledu, že my plně podporujeme Srbsko v jeho ambicích. Máme zde zásadní eh, národní a regionální zájem, je to sousední země a není eh, když se očekává, že budou dokončena vyjednávání s Chorvatskem. Eh, další zemí z našeho pohledu je samozřejmě Srbsko a my se budeme snažit co nejvíce podpořit tento proces. Máme další tři problematické případy, nebudu zacházet do detailů, protože je to možná za hranicemi rozšíření, jde tedy o zbytek západního Balkánu, Bosna a Hercegovina, Kosovo a Albánie. Pokud jde o Kosovo, to je samozřejmě specifický případ. Zmínil jsem dialog, který probíhá mezi Prištinou a Bělehradem. A tento dialog je relativně slibný. Pokud je o další dvě země, hovořil bych o problémech a výzvách, ale nechci do toho nyní zacházet. Pokud máte nějaké otázky, pokusím se na ně odpovědět. Takže to schrnu velice stručně. První věc. Došlo k pokroku s většinou kandidátských zemí nebo zemí aspirujících na přistoupení. A nejdůležitější událostí je samozřejmě Chorvatsko a, a pokud budeme schopni to dokončit do konce června, bude to mít ohromný pozitivní dopad na celý region, na přístupový proces ostatních zemí. Druhý a poslední bod je, že pokud jde o západní Balkán, celková situace je nevyrovnaná a různorodá. Eh, jsou zde prvky eh, nestability, eh, křehkosti a tak dále. Já jsem neustále zdůrazňoval ten pozitivní dopad především chorvatského přístupu, ale je zde také negativní aspekt a to je riziko, nebezpečí. A to zde existuje. Neměli bychom se domnívat, že všechny problémy jsou vyřešeny a že celý region má před sebou bezpečnou budoucnost. Musíme být opatrní, musíme být obezřetní, máme zásadní odpovědnost také v kontextu procesu rozšíření. A úplně poslední věc, chtěl bych poděkovat všem, kteří nám velmi pomáhali v posledních měsících. Jak jsem řekl, Evropský parlament sehrál klíčovou roli v případu Chorvatska ale i obecně já jsem za to velice vděčný. Osobně bych chtěl také poděkovat všem kolegům a poslancům parlamentu. Vím, že odvedli hodně práce. Také bych chtěl zdůraznit roli Evropské komise, která byla velice aktivní, především v posledních týdnech. Také členské státy spolupracovaly, byla zde atmosféra kompromisu a doufám, že tato atmosféra přetrvá i e, v následujících dnech, e, v posledních dvou týdnech tedy, a že do konce našeho předsednictví budeme moci říci, že jsme dokončili vyjednávání s Chorvatskem a že současně celý proces rozšiřování bude pokračovat e, bezpečně, důvěryhodně, spolehlivě a snad i rychle. Děkuji. Děkuji mnohokrát, vážený pane ministře, za eh, vaši tak obšírnou informaci a teď zahájíme naši debatu. Nejprve se přihlásil pan Svoboda, který je zpravodaj pro Chorvatsko. Prosím, dodržte, těch tři minut, dodržte ty tři minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mnohokrát děkuji, pane ministře, za úvod. Budu velice stručný protože eh, nemám mnoho co dodat. Nejdříve bych eh, chtěl poděkovat eh, maďarskému předsednictví, především pokud jde o Chorvatsko. A možná byste měli zastavit hodiny 30. června, tak jak to udělalo Rakousko. Nevím, jestli je to dobrý způsob, jak s tím nakládat, ale uvidíme. Musíme se samozřejmě ale podívat na implementaci. A monitorovací proces do té doby, do doby vstupu je dobrá věc. A já vám mohu slíbit, stejně tak jako Chorvatsku, že jakmile dostaneme dokumenty, v parlamentu proběhne řádný, ale rychlý proces. Bude to řádný proces, protože samozřejmě v některých zemích mezi lidmi existuje určitý odpor a určité pochybnosti. Nicméně celkově se domnívám, že výsledek je dobrý a myslím, že tento parlament bude nadále podporovat ambice Chorvatska. Dále, pokud jde o Srbsko, myslím si, že to, co jste řekl, je velice důležité. Někdy se na to zapomíná, proto bych chtěl jednu věc říci. Pokud jde o Chorvatsko, Chorvatsko dostalo um, um, statut kandidátské země ještě ve chvíli, kdy eh, nebylo všechno vyřešeno, pokud jde o Mezinárodní soudní tribunál pro bývalou Jugoslávii. Eh, Podobně by se dalo postupovat se Srbskem. Když se ale podíváme na interní situaci v Srbsku, jsou zde nacionalisté na straně jedné a demokratické strany na straně druhé. Musíme dát jasný signál těmto demokratickým silám, aby pokračovali a aby měli pozitivní reakci z Evropy. A já jsem vám velice vděčný, vy zůstanete ministrem, budete tedy v kolegiu ministrů zahraničí, takže prosím vás, snažte se o prosazování otázky Srbska. Není možné nějak zmírnit podmínky. Je třeba být eh, spravedlivý, ale vůči všem zemím, vůči celému regionu. V některých eh, částech eh, Evropy je přesvědčený Chorvatsko ano, ale ne zbytek. A já si myslím, že to by bylo špatné, takže abych ušetřil čas, to je z mé strany všechno. Děkuji, mnoho. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo pan Kukan, předseda delegaci pro vztahy mezi Evropou a jeho východem. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedu. Pane ministře, vítejte a děkujeme vám za vaše úvodní poznámky. Když Maďarsko přebíralo předsednictví v Evropské unii, eh, existovaly určité legitimní, určitá legitimní očekávání, kter, podle kterých se Maďarsko bude eh, angažovat na západním Balkáně vzhledem ke zkušenostem a k know-how Maďarska ve smyslu spolupráce a práce se zeměmi daného regionu. Chci vám poděkovat za práci, kterou jste odvedli jako maďarské předsednictví protože představuje velice pozitivní posun eh, rozvoje daného regionu. Chtěl bych zdůraznit dvě věci. Vy jste říkal, pane ministře, že úspěch nebo neúspěch jakékoliv jednotlivé země v daném regionu, pokud jde o proces rozšíření, má eh, pozitivní, případně negativní efekt na ostatní země v regionu. Eh, to se nám eh, dokazuje na případu Chorvatska. Samozřejmě čas je drahý, ale de facto už je to celé hotové. A e, lze vycítit, že Chorvatsko má velice dobrý vliv na ostatní země v regionu. Co by teď mělo nastat, a já jsem velice rád, že to začíná být realitou, je to, že e, se začnou evropské instituce vnímat jako efektivní instituce. A pozitivní rozvoj tohoto regionu vzhledem k Evropě je také velice pozitivní. Pokud budeme hovořit jedním hlasem, když budeme vysílat signál jednotlivým zemím nebo celého, eh, celého regionu, eh, bude vše daleko snazší. Eh, ta jednohlasnost není vždy jednoduchá. V Evropském parlamentu vzhledem k jeho složení je často velice složitá vzhledem k našim politickým partnerům v daných zemích v západním Balkáně ale faktem zůstává, že eh, ten pozitivní vliv nebude pocházet z ničeho, z žádného jiného druhu prohlášení. Faktem je, že tyto země by i nadále měly zůstávat hlavní prioritou nás všech. Souhlasím s vámi, že rozšíření je komplexním procesem, který má různé aspekty, různé vlastnosti. A souhlasím i s tím, že jste říkal, že Eh, máme nějaké pozitivní, eh, nějaké, nějaké pozitivní kroky, ale i nějaké kroky záporné. Když se podíváme na uplynulých šest měsíců, myslím si, že eh, stále panuje takový ten opatrný optimismus, pokud jde o rozvoj z hlediska partnerství v daném regionu. Ale případ Chorvatska tento region jednoznačně naprosto pozitivně ovlivní a pokrok, kterého dosáhla Černá hora, Srbsko a dokonce i Bosna Hercegovina. I tam vidíme paprsek naděje, když se podíváme na nejnovější, nejnovější situaci. Albánie je samozřejmě trochu složitější, tam proběhlo meziparlamentní setkání, kde se toho mnoho upřímně řečeno nedosáhlo, ale byl to poprvé v historii civilizovaný dialog který nás ujistil o tom, že i oni mají dobrou vůli eh, spolupracovat. Eh, pan předseda už na mě nepřátelsky kouká, takže skončím. Děkuji mnohokrát. Je mi líto, ale musíme dát prostor všem. Vy jste předseda delegace, chtěl jste o minutu navíc, ale nemůžeme to přehánět s časem. Děkuji vám mnohokrát a není pan Vajga na tři minuty, prosím pěkně. Děkuji vám. Děkuji vám také za tu dodatečnou minutu. Pokusím se být stručný. Pane ministře, já jsem přesvědčen o tom, že Maďarsko si za to, co jste udělali, zaslouží náš obdiv. A vy osobně si zasloužíte náš obdiv za to, že jste dokázal eh, zachytit zájem Evropy a udržet ho na problematice rozšíření a že jste dokázal, že jsme v tomto procesu podpo- po- pokročili tak, že je teď rychlý a v případě Chorvatska téměř dokončený. Vy jste předsedali Evropské unii ve velice složitém období, kdy se nabízelo nehovořit o rozšiřování, ale podí- eh, soustředit se spíše na krizi v oblasti Středomoří, v Řecku, finanční krizi a tak dále. Ale vy jste o rozšiřování mluvili a tím, myslím, Maďarsko dokázalo eh, potvrdit svou specifickou roli v daném regionu a svou eh, roli ve smyslu řešení problémů, které nastaly. Já bych chtěl podtrhnout eh, zejména to, čeho jste dosáhli v eh, případě rozšíření Evropské unie o Chorvatsko. A tím bych se chtěl připojit eh, k původnímu návrhu pana Svobody. Co abyste třeba opravdu skutečně zastavili ty hodiny a trochu oslavili to, čeho jste dosáhli. Chtěl bych se ale zastavit i na e, určitých vnitřních problémech v Chorvatsku. Členství v Evropské unii není rozhodně trofejí politiky, jde hlavně o hodnoty. Jsou to hodnoty, které musí přijmout všechny národy. V tomto smyslu e, se jedná o hodnoty národních a jiných menšin. Eh, které jsou v Evropě v daném eh, v současném kontextu velice důležité. Takže toto je něco, co ještě v Chorvatsku musí proběhnout a jak doufám, tak i v této oblasti se věci pohnou. Jednoznačně s vámi souhlasím, eh, pokud jde o hodnoty a o to, že procesy připojení jsou propojené, v rámci západního Balkánu a že úspěch Chorvatska a později Černé hory a Srbska eh, zlepší očekávání, zlepší situaci v dalších zemích, zlepší jejich touhu přispět také ke stabilitě v daném regionu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Weigele. A nyní mluvit eh, máte slovo na tři minuty. Prosím. Eh, Děkuji. Pane ministře, ze všeho nejdřív děkuji za váš dnešní příspěvek. Chci se vrátit k zatčení generála Mladiče, to musíme vidět v kontextu, ale je to jednoznačně velký krok vpřed, nejenom pro region jako takový, ale i pro lidská práva. Samozřejmě jsou i další případy, které je potřeba vyšetřit, ale eh, toto je velice důležitý krok. Je potřeba o tom mluvit, vyslat jasný signál všem zemím daného regionu, Eh, musíme například eh, zaknout, zatknout ještě pana Hadžiče, který stále uniká. Nicméně generál Mladič eh, je dobrým krokem vpřed. Chci ještě eh, eh, říct několik slov k tomu určitému nebezpečí, které v případě zemí jako je Chorvatsko nebo Srbsko existuje. Jako zpravodaj eh, hrají poměrně významnou roli v tomto procesu. Pokud jde konkrétně o bývalou Jugoslávskou republiku Macedony, Ma- Ma- Macedonsko, nemluvíme o zastavování honin, ale o jejich spouštění Eh, samozřejmě zatím nemáme data zahájení jednání pro eh, Černou horu a Srbsko. Eh, já bych je chtěl mít a rozhodně bych je chtěl mít i pro Makedonii. Podpořil byste toto? Konec konců v pátek bylo řečeno, že existuje, existuje touha potom, aby jednání začala ještě tento rok. Hovořil jste i o Turecku eh, a o volbách. Volby byly i v Makedonii. Můžete prosím říct něco o nich? Všichni jsme viděli zprávu OSCE, eh, bylo jasné, nebo je jasné, že volební proces byl velice úspěšný a že to byl krok správným směrem vzhledem k tomu, jak to vypadalo v minulosti. Eh, Mohl byste to prosím okomentovat, tedy tento úspěšný průběh voleb v této zemi? A nakonec, eh, nechci, abyste mluvil o konkrétním případě nebo zemi, ale když říkáte, eh, že by bilaterální aspekty neměly být součástí procesu rozšíření a eh, že jednáte na radě, jak se tomu vyhnout. Já si dovedu představit tři nebo možná čtyři případy v různých zemích, kde by většina lidí řekla, že k úspěchu nedošlo a že bilaterální eh, záležitosti jsou velice důležité. Eh, já, jak říkám, nechci poukazovat na žádnou zemi, ale ať už mluvíme o komkoliv, eh, když je nějaká země, která tvrdě sleduje své zájmy a jiná se jenom pohodlně usadí a čeká, Eh, vy mluvíte přece z hlediska strany, která má velký zájem. Jak tento zájem vnímáte eh, ve smyslu eh, toho, aby tyto bilaterální problémy nezdržovaly proces rozšíření? Jakým způsobem může efektivně rada pomáhat? Děkuji. Děkuji vám. Teď prosím paní Branmarová, tři minuty. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji maďarskému předsednictví za to, že toto téma umístili tak vysoko na svém seznamu priorit. Pokrok v Chorvatsku za poslední roky je samozřejmě obrovský a za poslední měsíce ještě větší. Trošku se však strachujeme o to, co jsme viděli jeden den po signálu z Bruselu, to znamená tu, ten průvod homosexuálu ve Splitu. To nám trošičku Ehm, eh, zježilo vlasy na hlavě, že jeden den po eh, schválení celé věci z Bruselu vidíme takovéto věci v Chorvatsku a eh, trošku nás to zarazilo v tom smyslu, že nevíme, jak budou probíhat reformy poté, co proběhne přistoupení Chorvatska k Evropské unii. Takže je potřeba monitorovat reformy tak, abychom zajistili nevratnost aktuálního procesu, aktuálně probíhajícího procesu a toto by mělo být výsledkem spolupráce Evropského a Chorvatského parlamentu a, a inkluzí eh, občanské společnosti a představitelů akademie samozřejmě. Samozřejmě, pokud výsledné zprávy budou eh, negativní, eh, není řešením eh, přistoupení Chorvatska odsunout, ale spíše vyvinout politický tlak, poté omezit finan- tok finančních prostředků z EU a pokud dojde k určité reverzibilitě reform, tak teprve poté můžeme odsunout eh, datum přistoupení Chorvatska k EU. Ale měli bychom si každopádně zachovat setrvačnost celého procesu a podporovat ty hráče na chorvatském poli, které, kteří podporují evropské hodnoty a posun směrem k Evropě, abychom zajistili, že o tuto setrvačnost nepřijdeme. Pokud jde o ta bilaterální, bilaterální témata, to už kolegové zmiňovali, to je samozřejmě klíčové téma, které je nutné řešit po každé. Tyto bilaterální záležitosti je potřeba rozřešit ještě před přistoupením dané země. V tomto ohledu jsem ráda vyslechla váš názor na eh, Srbsko a Kosovo, eh, eh, váš názor na dialog mezi Srbskem a Kosovem, který je podle vašeho názoru velice pozitivní a chci se zeptat, ehm, jak by se teď mělo pokračovat na straně členských států Evropské unie ve smyslu uznání Kosova, protože měli bychom se si zamést i před vlastním Prahem, když podporujeme srbskou stranu, tak jak se máme zasadit o řešení těchto problémů daného regionu? A jak už řekli pan Svoboda a pan Bajk, eh, je velice důležité nevysílat signál, že Chorvatsko ano a potom konec. To je naprosto klíčové. Já jsem z Německa a u nás máme eh, trochu takovýto pocit, že Chorvatsko je ještě dobré, to je nám poměrně blízko a ostatní nic moc. A tomu musíme zabránit. Ještě jednou gratuluji vašemu předsednictvu za to, že, za to, že zasujete celý tento region. Děkuji. Děkuji paní Brantnerová a nyní dávám slovo eh, panu Paskovi. First of all, eh, very good Mnohokrát děkuji. Dobré ráno, a pane ministře. A jsem velice rád, že jste se s námi podělil o některé vaše myšlenky a týkající se rozšíření, což je nesmírně důležité téma. A za třetí mám otázku jak nacházíte určitou rovnováhu mezi kandidátským statutem Turecka a skutečností, že tato země se stává regionální mocností v oblasti, která je pro nás velice zajímavá. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. A nyní pan Angorakis na tři minuty, prosím. Mike. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve na adresu pana ministra zahraničí eh, řekl, že existovala taková provolání Kassandry, eh, která eh, v sobě schrývala určité nacionalistické prvky, ale přesto jste zvládl vaši práci. Eh, k tomu vám gratuluji. Bohužel eh, došlo eh, k obtížím, konfliktům, krize přinesla své problémy. Avšak, pane ministře, naprosto s vámi souhlasím. Řekl jste, že paralely se jednoho dne mohou sejít. Moje naděje spočívá v tom, eh, že tyto paralely se sejdou dříve než v nekonečnu. Má strana by si velice přála, aby toto téma bylo vyřešeno, zejména problém s bývalou Jugoslávskou republikou Makedonii, i řada jiných problémů, protože my bychom si přáli zlepšení sousedských vztahů, nejenom pouze v případě bilaterálních vztahů mezi Firomem a Řeckem, ale celkově se všemi zeměmi Balkánu. A tady bych býval očekával poněkud více od maďarského předsednictví. Myslím si, že jste k tomu měl také říci něco více. Vždyť víte sám, že hospodářská krize kapitalismu zejména postihla tento region eh, který byl zaostalejší, méně rozvinutý. Když se podívám na Řecko, je to tak, že většina řeků dnes říká, že bychom měli vystoupit z Evropské unie. Když se podíváme na Chorvatsko, tak je tady většina, která se vyslovuje proti vstupu Chorvatska do Evropské unie. A vím, že v Srbsku existují eh, výzkum, průzkumy veřejného mínění z Galopu, eh, které ukazují, že říkají, že mladič není vinen a to je tedy skutečně mm, otázka veliká, pane ministře země, které vstoupily do Evropské unie jako Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, i tyto země mají velké problémy, daleko větší problémy než staré členské státy a tady existují veliké rozdíly mezi jednotlivými státy Evropské unie. A myslím si, že stejně jako v případě Islandu je třeba tyto všechny otázky zohlednit. Nemůže to být tak, aby po vstupu jsme měli ještě větší problémy. A na závěr bych vám chtěl srdečně poděkovat pro vaši pohostinnost, které Maďarsko během svého předsednictví prokazovalo. Myslím si, že vstup Chorvatska je nesmírně důležitý, ale na druhé straně tady jsou veliké problémy eh, při stavbě lodí a s velkou nezaměstnaností. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo místo předseda parlamentu Token na tři minuty. Tisztelt elnök úr, Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vážení kolegové. Na úvod bych chtěl říci, že eh, Janoš Morty eh, se narodil v Oradě, v Jušna v Rumunsko, ve stejném městě, kde jsem se narodil já. Z toho důvodu jeho osobnost je symbolem spolupráce, která existuje mezi Rumunskem a Maďarskem. Já mu děkuji za podporu přístupu Rumunska do šengenského prostoru, stejně tak jako bulharská během maďarského předsednictví. Eh, včera Společně s předsedou Kukanem a jsme byli hostiteli albánské delegace. Přivítali jsme je. A to je typický příklad. A kvůli interním problémům eh, nedochází k žádnému pokroku, pokud je o integraci Albánie. Nemohou vydat společné prohlášení, protože vláda a opozice jdou ve všem proti sobě. Nicméně existují případy, kde eh, by měly být odstraněny vnější eh, překážky, mám na mysli Makedonii. Myslím si, eh, že kromě, že bez ohledu na otázku názvu bychom mohli začít přístupová jednání s Makedonií. To je mé přesvědčení a já tuto otázku prosazuji. A na závěr bych vám chtěl říci, že si pážím práce maďarského předsednictví. Gratuluji maďarskému předsednictví. Premiér Viktor Orbán navštívil Albánii v minulosti a pravděpodobně navštíví také Bosnu a Hercegovinu. Takže se skutečně soustředí na region západního Balkánu. Ačkoliv eh, je on i jeho vláda hodně eh, kritizování Já jsem eh, hrdý na tyto kroky. Jste si vědomi toho, že otázka menšin je problém v této oblasti. Maďaři žijí v Chorvatsku i v Srbsku. Ale já jsem velice rád, že tyto problémy byly maďarským předsednictvím překonány, že se staví mosty a že se prosazuje spolupráce. Děkujeme panu Tokešovi a nyní má slovo pan Líze a místo předseda výboru SEDE. <clears throat> Děkuji bardzo, pane předsedající. Děkuji vám, pane předsedo. Já zcela jistě nebudu potřebovat tři minuty, přenechám více času panu ministrovi. Chtěl jsem se připojit k předřečníkům, kteří chtěli poděkovat maďarskému předsednictví. Srdečně vám blahopřeji ke všemu, čeho jste dosáhli. Evropská unie funguje takto, je to logika předsednictví, máme tady rotující předsednictví a receptem pro zdar vyjednávání je přesně to, co jste řekl. To znamená dalšímu předsednictví předat věci dosažené, své zkušenosti a tady má, zku, má otázka právě tak, jako já, všichni Maďaři a všichni Poláci vědí, že se říkalo Poláci a Maďaři, to je něco jako bratři, jako přátelé a má otázka zní, jak to funguje už jste našemu ministru zahraničí předal všechny vaše zkušenosti a všechno to, co čeho jste dosáhli, předáváte to polskému předsednictví. Můžete <clears throat> předat panu ministru Čikorskému vaše zkušenosti? Děkuji. Vážený pane Lísek. A nyní pan Gáler na tři minuty, prosím. <clears throat> Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane ministře. Tak já bych vám chtěla srdečně poblahopřát za a pogratulovat k úspěšné práci pro završení vyjednávání s Chorvatskem. Maďarsko na počátku řeklo, chceme tady postupovat stižádostivě i abychom mohli prostě to slavnostní završení mít i za maďarského předsednictví. To se tak úplně nepodařilo, ale pragmaticky se vlastně vyjednávání jistě zdaří završit. Za to veliký dík. A ještě krátká otázečka z mé strany. Očekáváte nějaké mm, problémy na poslední chvíli? Víme, že některé země byly zdrženlivé, za, zejména Nizozemsko i Slovensko vlastně v určité době mělo určité problémy týkající se otázky Piránského zálivu. Eh, domnívá, či Piránské zátoky. Eh, máte eh, tady v této oblasti ještě nějaké problémy, nebo všechno již vypadá pozitivně? Co se týče Makedonie, připojuji se ke kolegům, kteří říkali, že bychom přece jenom měli pohovořit s Řeckem, aby neblokovali vstup nebo vlastně zahájení přístupových vyjednávání máme tady dohodu z roku 95, kde jsme se zavázali k tomu, že se přístup k mezinárodním organizacím nebude blokovat i v případě, že spor o název ještě nebude vyřešen. A myslím si, že v tomto ohledu bychom měli s Řeckem jasně pohovořit. A ještě jednu otázku v této souvislosti Eh, bude se vyčkávat, dokud tato žaloba nebude rozhodnuta u Mezinárodního soudního tribunálu, anebo jaké jsou vaše úmysly. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Galere, a debatu završí pan Kasolides na tři minuty, prosím. Pane předsedo, děkuji vám mnohokrát. Já bych chtěl eh, stavět na otázce pana Haleko. Eh, týkající se bilaterálních eh, diskusí, které zpomalují proces rozšíření. Tu otázku bych rozšířil tímto. Eh, není to tak, že Evropská unie prostřednictvím svého předsednictví cítí, že by měla být energetičtější, energičtější v pomoci řešit, rozřešit eh, tyto bilaterální, tato bilaterální témata, protože přece i když bude proces rozšíření zahájen, eh, už jsme v několika případech zažili, že tato témata se do těch jednání nějakým způsobem protlačí a jsou to problémy, které se neustále opakují. Takže eh, vlastně témata, která jsou poměrně blízko řešení, například e, otázka názvu bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, e, kdy OSN e, dalo oběma, podalo oběma stranám návrh a Bakimun sám nám v New Yorku říkal, že Řecko tento návrh již přijalo a že se odpověď z Makedonie čeká po volbách, je otázka, jestli by zde Evropská unie neměla být daleko aktivnější a neměla by pomáhat oběma stranám eh, vyřešit si ty eh, bilaterální problémy tak, aby se proces rozšíření, rozšíření mohl bez problému rozvinout. Viděli jsme příklady i na Balkáně, u Chorvatska, že takovéto problémy čas od času skutečně vyvstávají. Děkuji. Děkuji vám a nyní dáme prostor panu ministrovi, aby zareagoval. Měli bychom končit v půl jedenácté, protože jsme zahájili naše jednání o čtvrt hodiny později, tak dáme panu ministrovi nezbytný čas, aby zareagoval na všechny otázky. Prosím, máte slovo, pane ministře. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. A děkuji vám všem, kolegové, za vaše připomínky, za vaše uznání i za vaše dotazy. Pokusím se být stručný, minimálně stručnější než eh, v úvodu. Omlouvám se za délku mého úvodního sdělení. To víte, chtěl jsem Eh, se zmínit ještě o mnohem, ale nedostal jsem se ani ke všemu, co jsem vlastně chtěl říci. Vaše otázky mi však dávají příležitost eh, reagovat, eh, myslím, velice uspořádaně. Maďarské zájmy na rozšíření a na celém regionu západního Balkánu jsou, myslím, evidentní to je dobře vidět například ve vysokém počtu setkání, návštěv. Eh, nejlepší příklad byl konec konců zmíněn eh, místo předsedou Tekešem eh, je ten, že ministerský předseda Maďarska byl v Sarajevu, je v Bělehradu, zítra bude v Černé hoře. I já sám jsem absolvoval, nevím už kolik setkání s příslušnými ministry zahraničních věcí a premiéry e, zemí daného regionu. Takže ano, jsme velice aktivní a nikdy jsme nechtěli skrývat, že máme vlastně i národní zájem na stabilitě a prosperitě a evropské perspektivě e, zemí západního Balkánu. Příliš jsem e, nehovořil o výzvách, které zde jsou. V některých zemích opravdu existují. Máme určitou naději v Bosně. V podstatě díky baronce Eštnové, která přesvědčila Srbskou republiku, aby přinejmenším odložila nebo úplně zrušila, ale odložila je přesnější eh, referendum, které chtěli eh, uspořádat. Situace není jednoduchá ale myslím si, že všichni máme eh, takový principiální zájem na tom, aby země jako Bosna, Hercegovina, Albánie eh, absolvovaly pozitivní vývoj směrem k členství v EU. Eh, mimochodem, bylo to, myslím, 20. června, kdy se v výboru pro zahraniční věci diskutovalo o Albánii a i v radě jsme přijali eh, určité závěry. V podstatě eh, je chceme přátelsky varovat eh, a upozornit, že by měli změnit směr, kterým se ubírají. Pokud jde o ICTI, tento úkol zatím není dokončen. Ne pouze kvůli Hadžičovi, ale i proto, že eh, očekáváme, že i eh, soudy v jednotlivých státech budou pokračovat ve své činnosti. Já jsem se včera setkal s panem Pramercem a dlouze jsme o situaci v jednotlivých zemích diskutovali. Všichni se jistě shodneme, že tento proces musí pokračovat i nadále. Spouštění hodin, eh, ano, s tím bych souhlasil. Je to vlastně i proto, že jsem podpořil doporučení eh, eh, Evropské komise Evropského parlamentu. Na druhou stranu musíme být realističtí. Potřebujeme eh, souhlas každého jednotlivého členského státu. Tím se stručně dostáváme k, těm, k té problematice bilaterálních záležitostí. To je jedna z citlivějších otázek, kterou řešíme. Na jednu stranu víme, co chceme dělat. Chceme pomáhat, chceme podporovat. Chceme eh, snad i vysílat signály, že by bylo vhodnější dojít ke schodě, jinak může dojít k tomu a tomu a tak dále. Ale zároveň nemůžeme tuto dohodu sami vytvořit. Pokud eh, se dvě strany nechtějí shodnout, Neexistuje žádná vnější síla, která by jim mohla vnutit, eh, řekněme tomu vnutit schodu vnutit nějakou dohodu. Faktem je, že v mnoha případech jsme úspěšní. Eh, přistoupení Chorvatska by se nepodařilo bez arbitrované eh, dohody se Slovinskem. Eh, slovinský parlament, jak doufáme, schválí ukončení jednání příští pátek. Takže vidíme zde výsledky. Ale jak říkám, eh, musíme být realističtí a musíme chápat, že když se objeví vážné bilaterální problémy, tak hrajeme určitou roli, ale tuto roli musíme hrát opatrně a musíme respektovat základní rozhodovací pravomoci e, daných zemí. Turecko, opět, zcela s vámi souhlasím. E, připojuji se k gratulacím proto jsem zmiňoval e, prohlášení pana Barosa van Rompuje. E, sdílím jejich názor. Myslím si, že je to ten správný signál, který byl e, vyslán. Pokud jde o průvod homosexuálu ve Splitu, eh, To je eh, dobrý důkaz toho, že je potřeba zavést proces monitorování. Na, to se na tom se všichni shodneme. I Chorvatsko s tím souhlasí. Eh, možná však existují nějaké technické nebo právní otázky, které je třeba vyjasnit. V současnosti intenzivně eh, pracujeme na řešení těchto záležitostí. Samozřejmě k tomu by mohli promluvit podrobněji moji kolegové, ale mohu říci, eh, že jsme optimističtí a chtěl bych poznamenat, že Každopádně je klíčem k přistoupení ehm, stanovisko parlamentů členských států, protože ty musí ratifikovat ehm, smlouvy o přistoupení, což samozřejmě zatím je teoretická věc, ale jednoznačně bude monitoring existovat. Ehm, a e, to, co bylo zmíněno, je, myslím, e, přijatelné pro všechny z nás. Pokud jde o uznání Kosova, všichni víme, že v rámci členských států není konsenzus. Toto můžeme přátelsky diskutovat. Ti, kteří chtějí uznat Kosovo s těmi, kteří ho uznat nechtějí, a to se také odehrává na schůzkách s kolegy, toto vždy zmiňujeme. Všichni známe argumenty jedné i druhé strany a snažíme se Eh, já ze své perspektivy se snažím přesvědčit ty, kteří nechtějí uznat, uznat Kosovo, ale vím, že je nemůžu přesvědčovat za každou cenu. Je to opět věc, kterou nemůžeme lidem vnucovat zvnějšku, ale je potřeba, abychom eh, se posouvaly správným směrem. Proto je důležité, že podporujeme dialog mezi Prištinou a Bělehradem. Eh, jsme velice rádi, že v rámci těch pěti kol jednání došlo nejen k smysluplným dialogům, ale že se eh, v rámci těchto složitých témat pokročilo o velký kus cesty. Jsou to samozřejmě všechno témata, která nelze řešit bez eh, alespoň zmínění uznání, stavu uznání Kosova. Teď pokud jde o Turecko. Já nevidím žádný konflikt v tom, že by se Turecko mělo v budoucnosti stát členským státem EU a tím, že by se mělo stát významnou regionální mocností. V době, kdy se Turecko připojí k EU, eh, určitě bude ještě důležitější zemí v daném regionu. Ještě větší mocností já už jsem málem řekl, eh, celosvětovou mocností. Ale eh, podívejme se na to tak, že to posílí Evropu. A to je ta velká výzva, to je ta velká otázka. Eh, chceme mít Turecko, tuto velkou regionální mocnost, mezi sebou, nebo ji chceme mít mimo EU? To je ta zásadní otázka, na kterou se musíme ptát. Mnoho z nás eh, si tuto otázku velice pečlivě uvědomilo a velice, peč, velice pečlivě ji zvažuje a došlo k názoru, že je lepší, aby Turecko bylo členem EU. Ale je možné, že někteří lidé dospějí k jinému závěru. Eh, mé skromné doporučení je, abychom prozatím pokračovali v jednáních, abychom eliminovali veškeré politické problémy, eh, samozřejmě nejenom na naší straně, ale i na straně turecké, mluvím o ankarském protokolu, a poté budeme moci přesvědčit všechny, že toto je opravdu strategický zájem Evropy, eh, tedy to, aby se Turecko stalo členským státem. Eh, velice jednoduše, pokud jde o Maďarsko, eh, bylo to zmíněno, není to vyloženě osobní poznámka, týká se to Maďarska a jiných států. My jsme členem EU sedm let. Naše zkušenosti jsou v zásadě pozitivní má země, eh, mé zemi přineslo členství v EU jednoznačně výhody. Samozřejmě existovaly určité problémy, hospodářské i jiné, ale eh, ne v důsledku členství v EU. To jsou naše vlastní chyby. Takže já bych chtěla, aby bylo jasné, že eh, my že pro nás členství v EU bylo výhodným krokem. A to je jeden z důvodů, proč jsme přesvědčeni o tom, že země, které se stanou, teprve stanou členy EU, Chorvatsko ze všeho nejdříve a i ty ostatní, také e, vytěží mnoho výhodného z členství v EU. E, myslím si, že polští kolegové e, navážou na naší práci velice dobře i v rámci příštího tria, které Polsko právě zahajuje. Mnohokrát jsme již říkali, že eh, Toto je velice eh, zajímavý rok pro EU, zahajují předsednictví Maďaři a pokračují Poláci. Je to, myslím, obrovská příležitost pro takzvané nové členské státy v centru Evropy, aby dokázali, že i oni jsou schopni eh, řídit Evropskou unii a osvědčili se tak v očích ostatních starších členských států. Ještě jedna poznámka k tomuto. Mé zkušenosti jsou takové. Ve většině důležitých témach, témat, eh, dnes tady diskutujeme o rozšíření, ale i například v kulturní politice nebo politice soudržnosti nebo v energetice a tak dále. Ve většině témat je jeden ze závěrů, ke kterým můžeme dojít eh, z uplynulých pěti nebo šesti měsíců, je to, že střední Evropa funguje. Zejména na poli rozšíření. Já myslím, že jsme vyslali jasné poselství, hovoříme jménem eh, nových členských států nebo středoevropských členských států. Vyslali jsme jasné poselství, že chceme rozšíření a že ho bereme vážně. Myslím si, že to byl jeden z faktorů, který také sehrál svoji roli neočekávám, že dojde k nějakým narušením v poslední chvíli. To chci říci jasně. Pokud bych e, to bral méně vážně, možná bych e, řekl, že i kdybych očekával narušení, neřekl bych to. Ale to není pravda. Já neočekávám žádná taková narušení na poslední chvíli. Druhá otázka se týkala postupu Mezinárodního soudního dvora. Očekáváme, že rozhodnutí přijde v září, v říjnu, uvidíme, jaké bude a uvidíme, jaké bude, jaký bude také politický dopad tohoto soudního rozhodnutí. Jedna věc, která se také zazněla, není to samozřejmě předmět eh, dnešní dopolední diskuse, ale eh, někdo zde zmínil Schengen. To je důležitá věc. Naše předsednictví vycházelo ze zásadního principu, a který bych shodnul jako politiku začlenění. začlenění nebo schopnost začlenění je především rozšíření. My jsme hovořili o rozšíření, víme, čeho bylo dosaženo a čeho chceme dosáhnout v následujících měsících a letech. Ale začlenění znamená také začlenění Rumunska a Bulharska do šengenského prostoru. A my jsme se skutečně snažili udělat co nejvíce pro to, abychom toho dosáhli. Myslím, že jsme byli celkem úspěšní. Také pokud srovnáme současnou situaci se situací, kterou jsme měli před několika měsíci. Jde zde ale o stejný princip. Začlenění také znamená začlenění marginalizovaných skupin ve společnosti. Jedná se například o Romy, Měli jsme rom, romskou integrační strategii, takže začlenění v tomto širokém smyslu bylo skutečně jednou z hlavních zásad našeho předsednictví. Snažili jsme se tuto zásadu aplikovat co nejvíce v oblasti rozšíření. Chtěl bych vám eh, poděkovat ještě jednou eh, za váš eh, zájem, otázky, myšlenky a také za pomoc, kterou jste poskytli maďarskému předsednictví v průběhu uplynulých pěti a půl měsíců. Na závěr bych chtěl říci, že doufám, že nebudeme muset zastavit čas. Necháme čas běžet V každém případě zkrátka čas zastavit nemůžeme. A pokud eh, budeme chápat, jak čas funguje, pokud díváme eh, na to, co se děje současně eh, eurozóna, globální výzvy, hospodářské výzvy, bude nám jasné, že si nemůžeme dovolit zpomalit, že nemůžeme zastavit hodiny. Musíme dosáhnout výsledku a to do konce června. Děkuji mnohokrát, pane ministře, děkuji vám i za vaši práci, kterou jste vykonal a děkuji za pozornost, kterou jste věnoval stále parlamentu na každý pád. Se můžete spolehnout na to, že i my budeme nadále usilovat o dosažení cílů, které jsou nám všem společné. Ještě jednou děkuji srdečně a mnoho úspěchů pro vaše další práci. Všechno nejlepší a nashledanou. Já se teď musím také rozloučit a předám předsedání mému kolegovi, který eh, bude řídit nadále naší schůzi. Nashledanou. Vážení přátelé, budeme pokračovat, protože máme velmi nabitý pořad jednání. A chtěli bychom vyřídit všechny body na pořadu jednání. Dovolte, abych teď předal, dovolte, abych teď předal slovo Stronger European disaster response: the role of civil protection and humanitarian. Našem hostovi, aby eh, nám mohl eh, pohovořit k té, zprávce human, eh, k té zprávě týkající se humanitární pomoci. Voj, uh... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu hovořit v angličtině. The commission's communication. Sdělení komise z roku 2010, nazvané na cestě k důraznější evropské reakci na katastrofy, úloha civilní ochrany a humanitární pomoci. Zdůrazňuje, že existuje potřeba dalšího zlepšení, pokud jde o efektivitu, účinnost, soudržnost a viditelnost evropské pomoci celkově. Zároveň zdůrazňuje, potřebu mít integrovaný přístup, včetně prevence, a připravenosti, reakce a rekonstrukce po katastrofách. To je nejdůležitější strategie pro zlepšení. S ohledem na tato zjištění a tach, také v duchu solidarity, což je jedna z základních hodnot v Evropě, jsem se ve svém stanovisku soustředil na potřebu lepší koordinace pro koherentnější reakce Evropy a pro posílení nástrojů Evropy pro řešení krizí. Zavádí se zde eh, nový, Lisabonská smlouva zavádí nový právní základ a vytváří nové možnosti pro koordinaci. Vytvoření vnější eh, služby představuje možnost zlepšit konzistentnost, pokud jde o reakce na katastrofy a další události. Je třeba mít více politickou koordinaci mezi Evropskou komisí, mezi vnějšími službami, které jsou odpovědné za zahraniční a bezpečnostní politiku a evropskými delegacemi. Dalším důležitým prvkem stanoviska je používání vojenských eh, možností s ohledem na pokynu, pokyny z Osla. Něco takového může výrazně přispět eh, ke zlepšení reakcí na krize. Zároveň zdůrazňuji potřebu komplexnější strategie komunikace, aby tak byla posílena viditelnost Evropské unie v zemích přijímajících pomoc. A také, aby evropští občané lépe chápali Evrop- kroky Evropské unie. Děkuji. Mnohokrát děkujeme panu Tekešovi. Jak vidíte, je to nesmírně jak vidíte, je to nesmírně důležité téma. Pán Tokeš eh, tady eh, poukázal na nejdůležitější body tohoto tématu. Pan Roberto Guatieri, stínový zpravodaj, teď dostává slovo. Prosím, máte slovo. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že návrh tohoto stanoviska je pozitivní. Zhrnují se tady myšlenky, které náš výbor vyjádřil i v jiných stanoviscích a zprávách, například ve zprávě Albertiního o společné zahraniční politice a také ve zprávě, kde, kde jsem byl zpravodajem já. Je důležité, že se tady zachovává koherentnost při používání nejrůznějších nástrojů evropské zahraniční politiky, zejména s ohledem na řízení v oblasti krizového managementu a myslím si, že to musí náš výbor také dělat, zejména z toho důvodu, že tady pro nás existuje určité riziko. A sice, že přece jenom je obtížné provádět ty nejlepší synergie, ku příkladu komunitární rozměr při humanitární pomoci. A na druhé straně potom řízení v eh, krizových okamžicích hrají tu roli eh, různé právní základy i sledování různých cílů. Avšak ve světě jsou krize normálně vždy takovým jevem, kdy politické i administrativní eh, a jiné zvláště jsou navzájem provázané a je třeba na ně dostatečným způsobem reagovat a zároveň a tady musí dojít i k politickému signálu. Je to důležité už proto, aby humanitární pomoc mohla být dostatečně účinná. Čili je třeba zachovat koherentnost, to je nesmírně důležité. A existuje tady určité nebezpečí, že v případě, že komise humanitární pomoc spravuje, musí to být určitým způsobem odděleno od nástrojů Evropské služby pro vnější činnost. A myslím si, že to se správně odráží ve stanovisku, můžeme to potvrdit. A e, samozřejmě tady je obsažena také e, poznámka o tom, že je možno použít i vojenských nástrojů při humanitární pomoci, tak jak tomu došlo například e, v případě záplav v Pakistánu kde eh, vojenské síly ve jménu komise eh, nasadili své vrtulníky a koordinovali tady činnost pro eh, úspěšnou humanitární pomoc ze strany Evropské unie. Samozřejmě, je třeba zohledňovat eh, charakteristiku různých nástrojů a také různých institucí. Humanitární pomoc, komunitární kompetence, máme příslušného komisaře a to je něco, co je velice podstatné, to nesmí být eh, vůbec eh, spochybněno, ale v operativní oblasti je třeba, aby se posílila koherence. Myslím si, že to je vlastně směr, kterým se stanovisko ubírá. My ho naprosto podporujeme. Byly vzneseny určité pozměňovací návrhy, které vedou k tomu, že určité aspekty stanoviska mohou být zlepšeny. Některé pozměňovací návrhy Francisky Brantnerové můžeme přijmout. Děkuji. Děkuji vám. Paní Brantner má slovo. Um, Děkuji eh, vám eh, za představení vaší zprávy. Myslím si, že je to zpráva velice důležitá. Pokaždé, když dojde k nějaké katastrofě, tak se eh, toto Eh, řeší, takže bychom eh, to opravdu měli vyřešit a myslím, že to je velice dobře. I když k žádné katastrofě právě nedošlo, měli bychom si vybudovat kapacitu. Souhlasím s mými předřečníky, eh, pokud jde o potřebu soudržnosti a koordinace, zejména pokud jde o vnější svět. Nicméně nejsem si stále jistá spojením mezi SVČ a a komisařem zodpovědným za humanitární pomoc. E, protože v některých případech není vlastně ani potřeba e, není potřeba aktivita e, vnější služby. Abychom zachovali nezávislost a neutralitu humanitární pomoci, to je to, co je nejdůležitější pokud nechceme tuto pomoc eh, zcela promísit s politickými cíly, je potřeba zachovat i náležitou institucionální strukturu a eh, strukturu zodpovědnosti. A musíme tyto dvě věci udržet eh, odděleně. Mít komisaře, který za toto bude zodpovědný, není v souladu s myšlenkou zachovat pomoc jako neutrální nástroj. Faktem je, že humanitární pomoc má být opravdu humanitární, nikoli politická. Eh, chceme pomoci lidem postiženým katastrofou, nezávisle na tom, jakou mají vládu a tak dále. A eh, je to právě tato nezávislost a neutralita, která je nejzásadnější. Což samozřejmě neznamená v některých případech nebo v mnoha případech, že nebude potřeba spolupracovat s eh, členy vnější služby, kteří už jsou Eh, v dané oblasti. To nechci vylučovat, ale myslím si, že by měl eh, zůstat zachován princip nezávislosti a neutrality. A to souvisí i s pozměňovacími návrhy, které jsem předložila. Za další, eh, protože nemluvíme pouze o Evropské Eh, o, na úrovni Evropské unie, mluvíme také o úrovni jednotlivých členských států. Opět je to otázka solidarity a zodpovědnosti. Musíme zajistit, že i členské státy mají kapacitu a budou budovat kapacitu, kterou budou potřebovat na reakci na takovéto krizové situace. Protože eh, samozřejmě potřebujeme eh, vybudovat kapacitu a mít možnost ji rychle využívat v členských státech. Nutně to ale dojde k tomu, že některé členské státy si řeknou, že když to dělá někdo jiný, tak oni nemusí. Eh, a to je právě eh, pozměňovací návrh 11, který jsem se snažila prosadit. A za další, v oblasti humanitární pomoci je důležité zajistit, aby eh, ten hlav, ta hlavní koordinační instituce byla OSN. Eh, a v mnoha zemích eh, mimo Evropskou unii spavá, spadá právě nejtěžší břemeno na ně. Je to instituce, která koordinuje nejenom naše členské státy, ale i jiné větší mnohdy mezinárodní hráče. Takže i když budeme mít my nějakou eh, vlastní koordinaci, tak bychom ji měli integrovat do sítě koordinace OSN. Eh, to je tedy několik mých komentářů. Celkově si myslím, že zpráva je velice dobrá a většinu z ní můžeme podpořit. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Brandnerová. A nyní za komisi dostává slovo pan Das. Eh, který zareaguje na připomínky. Máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za návrh a chtěl bych říct, že jsem velice vděčný tomuto výboru za to, že tyto otázky považuje za důležité. Chtěl bych využít pár minut, které mám na to, abych poukázal na některé institucionální otázky. Především na odkaz na roli eh, vysoké představitelky v současném návrhu. A chtěl bych zmínit eh, některé faktické a institucionální otázky. Civilní ochrana a humanitární pomoc jsou hlavní nástroje, prostřednictvím kterých Evropská unie reaguje na katastrofy. Za druhé, civilní ochrana a humanitární pomoc eh, zahrnují eh, pomoc při záchraně životů. Z toho důvodu je potřeba tuto pomoc eh, poskytnout okamžitě během katastrof anebo vůbec. Proto je zde zásadní čas při reakci na katastrofy. Ať už jde o civilní ochranu či humanitární pomoc. Obojí musí být poskytnuto velice rychle. Každá minuta je důležitá. Komise zde má trochu obavy, pokud jde o vytváření dalších úrovní koordinace. Třetí bod. Civilní ochrana je interní, je vnitřní kompetence. Celý mechanismus civilní ochrany byl vytvořen pro usnadnění a koordinaci mezi, mezi členskými státy při reakcích na katastrofy. Nicméně bylo rozhodnuto, že tento mechanismus může být dostupný také při reakci pro reakce na katastrofy mimo EU. Specifická koordinační pravidla byla schválena členskými státy prostřednictvím legislativy. A další bod. Smlouva o Evropské unii stanovuje, že komise má zajistit vnější reprezentaci EU to je e, něco, co se týká také civilní ochrany a humanitární pomoci. E, e, Smlouva o fungování EU poskytuje právní základ v této oblasti pro to, za co je odpovědná komise. Při jednání mimo EU je možné tuto činnost popsat jako něco, co tedy spadá do kompetence komise podle smlouvy. Problém, který zde je, je, že koordinace může, poskyt, může mít různé významy a tyto významy jsou někdy mnohoznačné. Pro některé to znamená kontrolu, pro jiné pouze komunikaci a výměnu informací. U reakce na katastrofy je nesmírně důležitá jasnost. Musíme mít jasno v tom, o to, v tom co kdo dělá, za co je kdo odpovědný. Snažíme se zde co nejvíce dodržovat formulace smlouvy a hovořit o konzistentnosti a koordinaci eh, spíše než eh, evropských akcí spíše než o koordinaci ze strany vysoké představitelky. Neměla by být žádná pochyba o tom, že komise, především komisařka Georgieva, je eh, první osobou, která je odpovědná za reakci na katastrofy na evropské úrovni, ať už v EU nebo mimo EU. My um, obdržíme uh, nouzové volání a poté poskytujeme bez nějakého prodlení prostředky civilní ochrany a humanitární pomoci. E, tato ochrana a pomoc musí být nezávislá, neutrální a musí respektovat pravidla humanitární pomoci všeobecně. Nemůže to být politická věc. Samozřejmě při poskytování této pomoci komunikujeme a spolupracujeme s ostatními, protože každá katastrofa je jiná a koherentnost a konzistentnost musí být zajištěna. V tomto smyslu samozřejmě vždy budeme úzce spolupracovat s ESVČ a zároveň eh, se snažíme zajistit, aby celková reakce EU byla koherentní. Komise je odpovědná za první reakci na přírodní katastrofy a to je něco, čeho se týká toto sdělení. Eh, komise hraje vedoucí roli, pokud jde eh, o reakci na nouze. Samozřejmě ale je zde také politický rozměr a to je rozměr bezpečnosti, který probíhá prostřednictvím ESVČ. Na závěr bych chtěl říci, že chceme dále rozvinout eh, systémy spolupráce mezi komisí a ESVČ, pokud je o reakce na katastrofy, ale podle našeho názoru zde není žádná potřeba zavádět další úrovně koordinace, protože by zde mohlo docházet k duplikaci, k překrývání a ke snížení rychlosti reakce na krize na katastrofy. Je třeba dosáhnout soudržnosti, je možné dosáhnout prostřednictvím komunikace, dobré výměny informací a praktické spolupráce. Byl bych vděčný zpravodaji a členům výboru, pokud by se tyto otázky mohly odrážet a především v prvním odstavci. Děkuji. Jo, eh, domnule Das, jsem eh, convins, că dialogul va... Děkuji vám mnohokrát, pane Dasi. Jsem přesvědčen o tom, že jednání budou pokračovat a celá řada těchto záležitostí bude zohledněna v našich diskuzích. Sám zastávám názor, že bychom měli zohlednit také skutečnost, že se jedná o záležitosti, které jsou daleko důležitější než naše řevnivosti mezi institucionální a podobné záležitosti, protože myšlenka za touto zprávou je, jakým způsobem můžeme odstranit překážka. Jistě tady budeme pokračovat v dialogu, abychom dosáhli našeho cíle. Domnívám se, že hlasování bude probíhat 21. června v našem výboru a v příslušném výboru 13. července a v září pravděpodobně to půjde do pléna. Toliko k té, tomuto stanovisku a děkuji mnohokrát a tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu v angličtině. Jedná se o zprávu předsedy Piera Antonio Panceriho Eh, předseda, předsedy delegace pro vztahy se zeměním eh, Magrebu o návštěvě smíšeného parlamentního výboru EU Maroko. Eh, oni se o tamtuť nedávno vrátili. Chtěl bych také představit paní Buajdu, jeho partnerku z Maroka, která k nám dnes přijela. Věřím, že jejich příspěvky budou mít důležitý význam pro naši diskusi zde dnes pane předsedající Chtěl jsem vám podat jenom krátkou zprávu o zasedání smíšeného parlamentního výboru, který se konal od 16. do 20. května v Maroku. Toto zasedání se konalo v Rabatu, Kajunu a Kasablance a na pořadu dne byla důležitá ta témata politické reformy, proces regionalizace. Důležitým tématem byla také migrační politika a také otázky, které jsou, jak víte, choulostivé a také poněkud sporné v souvislosti s dohodou o rybolovu a eh, dohodou o zemědělství. Ehm, zejména k tomuto tématu jsme se sešli s ministrem zemědělství Maroka. To bylo důležité jednání nejenom k tomu, že nám posloužilo pochopit otevřené otázky, ale také proto, eh, že z toho musíme také vyvodit naše závěry. Pan ministr vyloženě jak výbor rybolovu, tak výbor pro zemědělské otázky pozval do Maroka, aby se tyto oba výbory osobně přesvědčili o tom, jak pokračuje politika v těchto obou oblastech. Já jsem již zaslal dopis předsedům, předsedovi rybolovu, Evropského parlamentu, aby toto pozvání k návštěvě bylo zohledněno a aby k této návštěvě mohlo dojít co nejrychleji. A poté jsme se také sešli se ministrem zahraničí. I v tomto případě to bylo velice důležité setkání a i zde jsme mohli získat důležité poznatky. Pan ministr je ochoten smíšený parlamentní výbor pozvat na příští zasedání asociační rady, které se bude konat eh, v prosinci. I tady bychom eh, chtěli eh, zaslat společný dopis jak příslušným ministrům, tak také panu komisaři Filemo, abychom mohli přejít od slov k činům Pakliže politická a institucionální role smíšeného výboru bude uznána, pak je důležité, aby při asociační radě, aby zasedání asociační rady se také náš výbor mohl zúčastnit. Také bylo přijato doporučení týkající se procesu regionalizace, který probíhá v Maroku, eh, společné prohlášení proti terorismu i eh, s ohledem na nedávný atentát v Marrakeši a také společné tiskové komuniké o společných pracích. E, nyní se pracuje na dvou dalších dokumentech smíšeného parlamentního výboru, kde se jedná o migrační politiku a o politiku rozvojovou. To je nesmírně důležité eh, pro politiku sousedství Evropské unie. Potom jsme skutečně velice upřímně eh, hovořili otevřeně, jednalo se o to, abychom eh, také dali na vědomí, jak nutné je, aby reformy urychleně pokračovaly. V černu pravděpodobně se bude konat referendum k reformě ústavy a na podzim budou předčasné volby. V diskusi jsme také načetli cestu decentralizace moci a hovořili jsme také o hospodářských a finančních záležitostech týkající se zejména procesu regionalizace. A poté jsme také eh, pod podepřeli, podpořili to, co řekl král, který je ochoten podporovat reformní proces. Jedná se také o to, že premiér není příliš, jak se uznávám, králem. Ale jak, jak řečeno, regionalizační proces bude pokračovat, také jsme řekli, že je nutno odstranit určité podstaty trestného, skutkové podstaty trestného činu mm, eh, a lidé, kteří sedí ve vězení například kvůli některým uveřejněním v tisku, by měli propuštěni. Mm, také jsme se setkali s mladými studenty z univerzit a hlavně jsme vyžadovali, aby tady existovala skutečně větší ochota v procesu západní Sahary. Bylo řečeno, že nyní je situace poměrně stabilní, Avšak skutečně by tady mělo dojít k trojstrané spolupráce, aby se dalo skutečně přeskoumat, zda se dodržuje příměří. Eh, poté se dohořil, hovořil ještě o dalších záležitostech, které by měly být přeskoumány. A sice první otázka je otázka referenda eh, právě eh, s ohledem na toho, že by mělo být provedeno referendum. A pak se také domnívám, že bychom neměli podcenit, že je určitá problematika se svobodou tisku. Ještě tady se provozuje určitá propaganda a velice často se popisují situace, eh, které vlastně vůbec neproběhly tak, jak je popisováno. Mm, a pak jsme také konstatovali, a to jsem chtěl také říci ještě jednou na půdě zahranič- výboru pro zahraniční záležitosti, je tady ochota vedoucího delegace, eh, že by i on rád mohl přijet na zasedání výboru pro zahraniční záležitosti. Myslím si, že bychom ho měli pozvat, abychom získali poznatky a osvítě, eh, v určitých záležitostech. A potom další záležitost. Tato země může jistě hrát důležitou roli v oblasti Středomoří, Středozemního moře a také jsem chtěl připomenout, že 25. května eh, nový generální tajemník byl jmenován nový generální tajemník Unie pro Středomoří a to znamená, že Maroko má další důležitý úřad, protože už má úřad dojící předsedou parlamentního zhromáždění a také předsednictví eh, Anelintnovy nadace. To jsou vše nesmírně odpovědné funkce které eh, tato země získala a zejména z titulu změn, které tam probíhají, je to nesmírně důležité a myslím, že je příznačné, že reformní proces Maroko musí pokračovat skutečně co možná nejrychleji pro dosažení cílu. To je pro nás důležité, neboť eh, role, kterou může Maroko sehrát při Unii středomořím a u parlamentního zhromáždění je velice důležitá, zejména s ohledem na novou politiku sousedství Evropské unie. To je příležitost, které je třeba plně využít eh, ze strany našich institucí a naší politiky, abychom dospěli k výsledkům. Mrs. Mnohokrát děkuji. Paní Boajda, jestli chce něco říct? Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych poděkovala nejprve, že nás pozval výbor pro zahraniční záležitosti a chtěla jsem připojit dvě slova týkající se toho, co řekl pan Pancery. Rada bych vám řekla, že atmosféra, v níž eh, jsme strávili naše dny, E, naší delegace. To byla skutečně nesmírně příznivá, otevřená atmosféra mezi jednotlivými poslanci a našimi hostiteli. Takže mohu říct, že jsme skutečně měli tady zralý meziparlamentní dialog. Také bych ráda podpoř, podtrhla, že co se týče reformní politiky, pro níž společné poslan, společně vypracovali eh, zprávu poslanci jak Evropského parlamentu, tak Maroka ukazuje, že eh, jsou zde obsažené také prvky mm, pro svobodu, eh, pro občanské svobody, které byly také podepsány ze strany marockých poslanců. A dnes eh, v eh, době, kdy vám představujeme zprávu ze zasedání smíšené parlamentní skupiny, Maroko se stalo partnerem eh, v, Evropské, v Radě Evropy příští rok a eh, příští týden, promiňte, a to je nesmírně důležité, protože to umožní zinstitucionalizovat právní stát v Maroku v rámci mezinárodního práva. A myslím si, že to bude také důležité i pro příští ústavu. Děkuji mnohokrát. No, Mr. Preda. Mnohokrát děkuji, nyní pan Preda. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla jsem říct několik slov o zasedání naší smíšené meziparlamentní skupiny. E, náležel jsem k těm, kteří se zúčastnili tohoto zasedání a chtěl jsem nesmírně poděkovat našemu marockému kolegovi, který nás přijal. Byl to velice intenzivní program, pan Pance je, byl před, je předsedou delegace a ten velice dobře vysvětlil, jak probíhala celá tato mise, ale rád bych ještě zdůraznil tři obzvláštní body, které byly velice důležité pro naši diskusi. Eh, právě tak, jak řekla naše marocká kolegyně. A byla to zejména naše diskuse týkající se rozhodnutí k provozování reformní politiky, tento dialog mezi marockou stranou eh, a mezi reprezentanty nejrůznějších politických skupin našeho parlamentu. A bylo zajímavé eh, vyslechnout si tento dialog k reformní politice, eh, kroky podnikané směrem demokracii. Hodně se hovořilo o výkladu eh, protestů, ke kterým došlo také v Maroku. A bylo ale rovněž nesmírně zajímavé vidět rozdíly, které existují vlastně mezi hodnocením situací v Maroku a jinými Magre- státy Magrebu. Jedná se skutečně o reformní proces, který je mírumilovný, který je založen na dialogu, na jednáních a bylo nesmírně zajímavé skutečně vidět, k jakému vývoji v této souvislosti dochází. Druhou zajímavou otázkou byla otázka, kterou jsem byl vlastně pověřen já se svým kolegou Abdalahimem Admunem, a to byla otázka pokročilé regionalizace. A já se o tom zmiňuji proto, že pro Maroko je to nesmírně uh, významný a zároveň citlivý aspekt, eh, protože cel, pro celkové řízení reformně, protože tady naprosto jasně vidíme vůli eh, marockého lidu a také vůli pro novou ústavu, eh, která směřuje, která se snažila zahrnout nejrůznější iniciativy a také poznatky z evropských států, ale zároveň zohlednit prvky respektující tradici a místní kulturu. A myslím si, že to je bod, který eh, je nesmírně zajímavý. A mm, završím eh, to tím, že připomnu ještě jeden bod, o kterém tady padla zmínka ze strany mé předřečnice, a sice pan Abdali Zis, Eh, nám dal velice zajímavé kontakty. Myslím si, že skutečně to bylo nesmírně zajímavé setkání, protože bylo zajímavé vidět přímo na místě odpovědné činitele, kteří nám mohli eh, přiblížit, co se opravdu děje. A jak to řekla pana předsedkyně, dele, pan předseda delegace, pan Pansery, cílem je stabilita, ale na druhé straně také nezbytnost organizovat prostě lepší e, pochopení situace. A už zpět ke konci rád bych řekl, že naše setkání se zástupci různých politických stran z Maroka Eh, jakož i setkání se zástupci občanské společnosti nám umožnili pochopit současnou situaci v Maroku a rád bych vyjádřil své uspokojení eh, týkající se kvality našich jednání a také eh, práce smíšené skupiny. Děkuji mnohokrát. Da. Eh, Madame Benarabatu, s'il vous plaît. Teď má slovo Madame Benarabatu, prosím. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem byla také členem této delegace jako pan Preda a je pravdou, že jsme měli mnoho společných zážitků, měli jsme mnoho diskusí, které některé otázky byly poněkud napjaté. To byla otázka například vízové politiky jak bych to měla vyjádřit, aby se umožnilo lepší pohyb osob v této jižní ose. To tak... Je to nesmírně důležitá otázka. Další záležitost, na kterou také poukázal pan Breda, je důležitým okamžikem bylo setkání se zástupci parmi, euh, les, euh, parmi les enjeux... Minosu. Eh, protože vidíme tady tento reformní mm, pokrok, je regionalizaci a vůli k ním ze strany nejrůznějších politických zástupců. Domnívám se opravdu, že v rámci magrebínské regionální integrace může také pokročit proces ve prospěch obyvatel západní Sahary. A myslím si, že tady máme určitou zeď z písku, která prostě dělí tyto dvě části. A máme tady řadu záležitostí a existují tady také doly, ve kterých dochází ještě k pracovním nehodám a bylo by jistě zajímavé, kdybychom mohli zorganizovat společnou pracovní skupinu, abychom společně bděli nad eh, touto zónou, abychom mohli zohlednit tyto otázky. Eh, eh, eh, Domnívám se, že pokrokový statut s Marokem umožňuje přispět k demokratizaci, která probíhá. Je to zajímavé hnutí, zajímavý rozvoj, na který hledí i jiné země Magrebu. Ale rád bych ještě skutečně zohlednila, že je to mírumilovný proces ale měly by se skutečně více zohlednit občanské aktivity, protože občanská společnost se aktivizuje, každý den probíhají manifestace, mm, Máme tady i lékaře, kteří se vyjadřují, pak tady je hnutí, velice silné hnutí a je důležité, aby marocké oficiální orgány naslouchaly i těmto občanským iniciativám protože nebude-li to činit, tedy té riziko, že se vytvoří poměrně silná opozice, pakliže eh, oficiální orgány nebou, nebudou naslouchat. A myslím si, že je nezbytné, aby se eh, v našem partnerství počítalo také se zohledňováním politiky ochrany životního prostředí, aby byly realizovány projekty, které se budou hospodářství, zemědělství a tak dále. Hovořili jsme s příslušnými ministry. Je eh, třeba, eh, abychom skutečně zohlednili všechny tyto otázky a já se snažím být, upozorňovat i na některé ty slabé punkty. A co se týče smíš práce smíšeného zasedání, to je nesmírně důležité. Jsou to prvky, které přispívají eh, k dobrým mezinárodním vztahům, které eh, odpovídají eh, post činnosti poslanců a myslím si, že to všechno probíhalo také ve velice zajímavé atmosféře, tento smíšený parlamentní výbor. Děkuji vám, paní Bado. Mr. Panzeri. Nyní bych požádal pana Panzeriho, aby reagoval. Jestli chce reagovat? Na to, co zde zaznělo. Ano, budu velice stručný. na závěr diskuse bych chtěl jenom poděkovat spolupředsedkyni a hmm. marocké straně za to, že nás tak pěkně přivítali během návštěvy, že byli tak vstřícní. Děkuji také sekretariátu výboru pro zahraniční záležitosti za to, že umožnili, aby tato diskuse proběhla. A děkuji za to, že zorganizovali tyto diskuse, protože byly velice užitečné a pomohly nám pochopit, co v Maroku probíhá. Stejně tak jako v celém regionu. Poslanci, kteří jeli na tuto misi, myslím, dobře viděli problémy, které existují, ale také ten pokrok, kterého byl, který, kterého bylo dosaženo. Samozřejmě je nutné provést další kroky. Musíme zajistit, aby byly vytvořeny ty správné podmínky pro to, aby mohlo dojít ke skutečným změnám. Myslím, že když se podíváte na to, eh, k čemu dochází v jiných zemích v oblasti, je jasné, že eh, bránit eh, povstáním ehm, není ta správná cesta. Lepší cesta je zlepšovat tu situaci, která k povstáním vede. <clears throat> Chtěl bych říci, že to, co jsme se snažili dělat, nebylo někomu kázat, ale spíše skromně eh, přijít eh, s nějakými nápady. Ve výboru pro zahraniční záležitosti eh, se budeme snažit o to, aby vedoucí se mohli jet do západní Sahary. To nám pomůže mít řádnou diskusi s těmi, kteří se angažují v této oblasti a pomůže nám to také, abychom lépe pochopili, k čemu zde dochází. Doufám, že se nám podaří dovést vyjednávání v rámci OSN k, ús, k úspěšnému závěru. Chce paní eh, Badia nějak... Eh, eh, Chtěla jsem jenom říci děkuji. I thank you very much. This... Mnohokrát děkuji. Tímto jsme se dostali na závěr naší diskuse a počkáme na premiéra Srbska nebo místo předsedu vlády Srbska, pana Deliče. Bude zde za pět minut, takže máme přestávku na pět minut a potom prosím vraťte se na poslední bod na pořadu jednání. Well, dear friends, now... Vážení přátelé, máme potěšení mezi námi znovu přivítat místo předsedu vlády Srbska, pana Božidara Deliče. který je častým návštěvníkem v našem výboru a v našem parlamentu a jsme velice rádi, že máme opět příležitost se s ním setkat, hovořit s ním po velice důležité události, ke které mezi tím došlo. A to je zatčení Radka Mladiče. Radko Mladiče je nyní v Hágu, aby byl souzen za to, co spáchal v 90. letech. Naše setkání eh, dnes eh, s úřadujícím předsednictvím s panem Martonem bylo, myslím, povzbudivé. Hovořili jsme především o rozšíření a jsem si jist, že nám poskytnete další detailní informace a že kolegové budou schopni položit otázky, abychom si vyjasnili některé body, které nejsou jasné. Mnohokrát děkuji a předávám vám slovo, pane místo předsedo. Thank you, Mr. Pa- děkuji, pane Pasku. Vážení poslanci, členové AFETu, excelence, v posledních pěti měsících, eh, kdy jsem eh, zde byl naposledy, se udála celá řada věcí. Nejdůležitější věc je to, že eh, generál Radko Mladič byl zadržen a vydán. Byl to morální závazek a je to důležitý krok pro regionální smír. Ne, Není to eh, pro nás žádná zkratka do Evropy. Musíme eh, najít dále Gorana Hadžiče, musíme bojovat proti organizovanému zločinu a korupci. Musíme také naplnit svůj ambiciozní reformní plán. Naše cíle do Evropské rady v prosinci jsou jasné. Jaro roku 2012 by mělo být datem pro zahájení eh, přístupových jednání. Chorvatsko eh, by mělo ukončit svá vyjednávání. Eh, my to vítáme. Zahájilo je před šesti lety. Eh, my to považujeme za privilegium, že můžeme se snažit o to podobné. V posledních letech jsme mnohokrát řekli, zde mnohokrát zaznělo, že eh, přísný přístup eh, k Srbsku eh, bude jasný, nicméně můžete být přísní, ale ne nespravedlivý. Neměly by se vynalézat žádné nové překážky, které by blokovaly náš přístup do EU. Přísnost může pomoci, ale nespravedlnost by lidi odradila. Vážení poslanci, pane předsedo, tato schůze je součástí stále intenzivnějšího dialogu s Evropskou unii a s členskými státy. Minulý týden náš předseda Boris Tadič a pan Cvečkovič byli v Bruselu, setkali se s evropskými zástupci. Chtěl bych eh, požádat poslance, aby se k nám připojili 9. září tohoto roku Eh, na první fórum EU Srbsko, na kterém se sejde přibližně 300 politiků, eh, zástupců podniků, médií a tak dále. Měla by to eh, být taková událost podobná Davosu na Dunaji. Zahájí to pan Van Rompuy, pan Tadič. A my bychom byli rádi, aby se to stalo pravidelnou událostí v Bělehradu abychom zhodnotili vývoj a události a doufám, že celá řada z vás eh, přijede, protože to bude určité událost eh, přínosná kteří, pro ty, kteří sledují události nejen v Srbsku, ale také na západním Balkáně. Vážení poslanci, na začátek bych vám chtěla poděkovat za eh, většinu pro ratifikaci dohody o stabilizaci a předlužení v lednu. A vedlo to k tomu, aby členské státy udělaly to samé. 18 členských států tuto dohodu už ratifikovalo a další pokročili. Někteří ale e, překvapivě e, si nejsou jisty. Já, vám, e, já vás žádám, abyste tento postup podpořili. Přednedávném v březnu byla schválena naše nová vláda. Příští léto proběhnou v Srbsku volby. Příští jaro. Čeká nás tedy reformní rok. Evropská integrace bude zásadní. Poté, co Rada dala zelenou, v minulém říjnu. Učinili jsme mnohé kroky. 24. listopadu minulého roku jsme dostali více než 2500 otázek a odpověděli jsme na ně 3. 31. ledna. Dále 25. března jsme dostali další otázky a do 21. dubna jsme na ně poskytli odpověď. Přijelo k nám šest technických misí komise a také členských států, týkaly se různých témat a už implementujeme některá jejich doporučení. Srbská administrativa na tomto procesu tvrdé pracovala. Ukázali jsme, že eh, máme administrativní kapacitu. Akční plán z 96 body, který naše vláda schválila minulý prosinec, eh, stanovuje co očekáváme od vyjednávání. Doufám, že to bude dobrý základ pro stanovisko komise, který by komise, které by komise měla vydat 12. října. Toto stanovisko, doufejme, nám umožní získat statut kandidátské země a také, doufejme, stanoví zahájení přístupových jednání příští jaro. Doufáme, že dostaneme kvalitní Eh, stanovisko, které potom eh, vyústí v konsenzus na prosincové radě. Pane předsedo, vážení poslanci, nyní bych chtěl hovořit o šesti zásadních otázkách, které doufám do prosince nám umožní dosáhnout společného cíle. Budu hovořit o eh, soudu pro bývalou Jugoslávii, o bezvízovém styku, o vztahy s Prištinou, o reformní agendě a o hospodářských a sociálních otázkách. Budeme pokračovat ve spolupráci s Mezinárodním soudem pro bývalou Jugoslávii. Srbsko vydalo 45 ze 46 osob obviněných ze zločinu. Radovan Karadžič a Radko Mladič čelí mezinárodní justici a důvěryhodnost prezidenta Tadiče v této otázce je jasná. Předseda Jiří Buzek po zatčení generála Mladiče řekl, že to je přesvědčivá, přesvědčivý důkaz eh, snah eh, Srbska spolupracovat s IKTY. Pan Rompuy řekl, že v mnoha aspektech je to eh, milník a byl odstraněn zásadní kámen na cestě Srbska do Evropy. Spravedlnost a kolektivní odpovědnost jsou věci, které můžou vést ke smíru na Balkáně. Jde nám o to, aby byly eh, očkodněny oběti eh, vítáme eh, iniciativu Eulexu. Ehm, a poukazujeme na to, že ehm, zde byl pro řešení stanoven mandát OSN. Mandát na zatčení týkající se eh, pašování orgánů je něco, co sleduje Interpol, ale dostatečně se to neprosazuje. Doktor, který byl obžalován z Eh, spašování orgánů, eh, dává interview médiím a říká, že nemá žádný strach z toho, že bude stíhán. Je třeba zajistit, abychom měli mandát OSN pro tuto problematickou otázku. Eulex vítáme, ale Eulex nemá jurisdikci vztahující se na Turecko. Musí to také zahrnovat země, jako je Maroko, Izrael a další. Proto potřebujeme mechanismus ad hoc, který bude spojen s radou bezpečnosti. Za druhé, jde nám o regionální spolupráci. Regionální spolupráce je hlavní prioritou Srbska. Minulý eh, březen jsme eh, schválili ustanovení týkající se Srebrenice. Prezident Tadič se účastnil ceremonie v Srebrenici při 15. výročí tohoto masakru. Srbsko podporuje integritu Bosny a Hercegoviny. V listopadu prezident Tadič a Jusipovič byli v Bukovaru a Paul, Paulin Dvor, tak aby vzdali hold obětem války. Zároveň se snaží eh, řešit otázku uprchlíků. Eh, donátorská konference by se měla konat eh, koncem tohoto roku nebo příští rok. V roce 2011 a v roce 2012 Srbsko bude předsedat celé řadě regionálních iniciativ. Středoevropské iniciativě, jeho východně evropskému procesu spolupráce, regionální iniciativě pro uprchlíky a organizaci pro spolupráci v oblasti Černého moře. Budeme se snažit podporovat tyto mechanismy spolupráce, abychom řešili regionální otázky. Chceme se snažit prosazovat tyto iniciativy v transformovaném světě. Možná uh, už se některé věci vyřešily, ale eh, Srbsko samo nemůže vyřešit všechno. Srbská iniciativa ve spolupráci s dalšími zeměmi západního Balkánu se snaží o spolupráci. Vypracovali jsme dokument, který dnes dáváme k dispozici a představuje společný postoj týkající se finančního výhledu po roce 2013. Současné plány jsou, že Evropská unie nebude eh, věnovat více než 1% svého rozpočtu na rozšíření eh, v další finanční perspektivě. Dnes je to asi 1,3 až 1,4 Víme, že eh, tento parlament schválil jiné usnesení, nicméně hovoří se o tom, že celkový rozpočet EU by neměl být více než 1% evropského HDP To znamená, že rozšíření eh, by nedostalo více než 0,01 eh, GNI. A to je něco, co Evropská unie a členské státy musí zhodnotit. Nicméně víme, jaké byly problémy v minulosti. Víme, kolik eh, dobrých projektů eh, můžeme mít. Například Dunajská strategie. Srbsko má 600 kilometrů Dunaje, to je jedna z takových úspěšných strategií. Koridor 10, eh, silnice a železnice, to je další dobrá iniciativa. Samozřejmě Srbsko by chtělo mít železnice, které by jezdily rychle 120 kilometrů, protože železnice je nejkratší cesta do Vídně a Istanbulu. Ale sami nebudeme schopni uh, zajistit, aby eh, západním Balkánem mohly vlaky jezdit rychlostí 120 km za hodinu, pokud se něco neudělá s další finanční perspektivou. Takže my jsme realističtí. Všichni jste viděli dokumenty. Eh, nenavrhujeme to, že budeme mít k dispozici mnoho prostředků. Navrhujeme hlavně to, aby mechanismy evropské finanční perspektivy eh, zohlednily i některé problémy z minulosti. Zejména aktuálně mluvíme o zemích v procesu přistoupení množství prostředků, které jsou omezeny. Pro omezení pro Srbsko je to 190 milionů euro za rok a 70% do Srbska nikdy nedorazí, protože jsou to peníze, které se platí za konzultanty, kteří nám pomáhají vytvářet instituce. Takže kdy my bychom chtěli na něco v, v Srbsku nebo na západním Balkáně dát eh, evropskou vlajku, na malý most, nebo na nějaké kolektory, nebo na školu, nebo na něco, Eh, v podstatě jde o něco, co bychom mohli kofinancovat, eh, kofinancovat jde o 30 až 40 milionů euro za rok. Podívejme se například Chorvatska. Eh, Chorvatsko se posunulo se 150 milionů na 2 miliardy euro za rok za 24 měsíců což není dost před přistoupením na přípravu a později je to příliš mnoho, aby to Chorvatsko absorbovalo. Eh, my neříkáme, že rozdíl mezi přistupujícími státy a novými členskými státy by měla být nejasná. Eh, jak se říká v jedné reklamě na kreditní karty, členství má své výhody. To je v pořádku, ale rozdíl 1 ku 10 nebo 1 ku 15, eh, když hovoříme o zemích, kde je rozvinuté zemědělství, není dostačující situace. Mohlo by to vytvořit problémy, protože v příštích letech už nebudou Eh, nebudou noví členové Evropské unie mimo, mimo Islandu po tedy přistoupení Chorvatska a v rámci finanční perspektivy eh, po roce 2013 bude mm, západní Balkán vnímán jako něco, co je venku a to politicky, hospodářsky i finančně. My eh, se nechceme zavazovat k velkým růstům, ale lineární růst podpory by byl vhodný. Eh, je to návrh pro Evropský parlament, pro Evropskou komisi, pro členské státy, eh, aby alokovali tyto, tyto rozdíly, tento rozdíl ve finančních prostředcích projekt, projektům, které chtějí podpořit. Ehm, Samozřejmě my nemáme eh, moc eh, vysvětlovat občanům celé Evropské unie, vysvětlovat, proč to má smysl. Eh, Západní Balkán nechce euro, aby zvládl krizi, která na Balkán přišla. U nás se one odehrála restrukturalizace, zvýšili jsme daně, snížili jsme výdaje rozpočtu a máme deficit 4% HDP. Ehm, u nás je to u nás máme dluh 43% HDP, což je hluboko pod maastrickými kritérii. Když se podíváme na zbytek této dekády, nebude to nedostatek politické vůle, ehm, pokud se něco změní v rámci fungování ehm, evropského rozpočtu, tak abychom my něco dodávali v rámci evropské infrastruktury. Eh, když půjdeme k investiční bance, to eh, nepůjde, protože 5 až 10 HDP už jsme využili a eh, tyto prostředky nelze využít najednou. Nemůžeme být solventní, likvidní a zároveň vystavovat adekvátní infrastrukturu tak abychom se srovnali s evropskými standardy. Takže eh, v rámci schrnutí chci říci, že eh, by nás lépe na přístup k EU připravovalo lineární zvyšování ehm, finančních prostředků. Pokud eh, se finanční prostředky nemohou zvyšovat, požádal bych vás o otevření kapitoly o přistoupení v rámci zemědělské politiky, tak abychom mohli dosáhnout alespoň na tyto, na tyto peníze ale musí rozhodnout Evropská unie, do čeho půjdou finanční prostředky. Další věc, kterou chci hned prezentovat, to už jsem představoval ve výboru pro rozpočet Evropského parlamentu, je eh, to, že západní Balkán by se mohl připojit k evropskému semestru. Eh, evropský semestr eh, spolupracuje s rozpočty a s penzijními a jinými pojišťovacími programy a e, v rámci e, pozitivní podpory by e, toto mohlo být, mohlo být podpořeno možností čerpat finanční prostředky z Evropy. Západní Balkán by z toho dostal levné a dostupné prostředky, Evropa naopak bude mít tu výhodu lepší kompenzace makroekonomických politik v daném regionu a budou mít vliv podobný, jako má Mezinárodní měnový fond při boji proti krizi Eh, my musíme naopak, abychom se mohli připojit do Evropské unie, zajistit rozumný věk odchodu do důchodu a náležitou eh, finanční a eh, penzijní politiku. To by byla jedna z těch makro, makrofinančních politik, kterou by vlastně i Evropa získala jako výhodu z tohoto typu spolupráce. Toto by byly věci, které bych rád uvítal a těším se na budoucí spolupráci. Za další, my budeme podporovat eh, kreativ, eh, konstruktivní dialog s Prištinou. Srbsko navrhlo tento dialog v září na půdě OSN předložilo eh, rezoluci se všemi 27 státy EU. Tato rezoluce byla přijata aklamací. Už proběhla čtyři kola jednání a e, dosáhlo se pokroku minimálně v oblasti registrace občanů, katastrální oblasti telekomunikaci, e, volnosti pohybu a dodávek elektřiny. Chceme samozřejmě pokročit i v oblasti kolků a v regionálních e, oblastech. Toto je hmatatelný pokrok po mnoha letech eh, tenzí a násilí. Dialog s Prištinou vnímáme jako začátek procesu smíření, eh, jako začátek eh, historického kompromisu mezi Srby a Albánci. Krátkodobé řešení není přijatelné a není možné. Srbsko nemůže přijmout jednostrannou deklaraci nezávislosti ze strany, jako, jako ze strany Kosova. Nechceme však dosáhnout zmraženého konfliktu, chceme do, dosáhnout oboustranně přijatelného řešení. Uvědomujeme si, že musíme najít eh, takové řešení předtím, než se staneme členským státem EU. Nicméně Priština ten takovýto kompromis potřebuje ještě více. A je to v zájmu Evropské unie. Takže eh, v souvislosti s tímto tématem eh, my se za nic neschováváme, my napřehujeme přátelsky ruku. A v příštích měsících a letech se budeme snažit s Prištinou najít eh, řešení všech eh, problémů tak, abychom všem občanům západního Balkánu nabídli možnost členství EU. Eh, také navrhneme bezvízový, bezvízovou, bezvízovou možnost cestování pro naše občany za posledních 1,5 roku eh, proběhl, překročilo více než 6 milionů lidí se, se srbským pasem hranice šengenského prostoru. 3,2 eh, milionu u nás má biometrické pasy. Podle statistik Eurostat, eh, a jak říkám, 6 milionů překročení hranici a 3,2 milionů mají biometrické pasy. 17 700 Srbů má status azylantů. Eh, zejména v Německu, Belgii, Švédsku a Lucembursku. Více než 98% případů bylo odmítnuto. Eh, došlo k 40% snížení počtu eh, uchazečů o azyl mezi prosincem a dubnem tohoto roku v rámci všech těchto zemí. Vytvořili, jste, vytvořili jsme parlamentní výbor pro sledování bezvízového cestovního styku. Připravujeme změny naší legislativy tak, abychom mohli lépe organizovat skupiny žadatelů o azyl a abychom eh, mohli zjišťovat, jakým způsobem se tento systém zneužívá eh, osobami, které chtějí neoprávněně vstoupit do šengenského prostoru. Budeme eh, velice přísně kontrolovat osoby, které překračují naše hranice. Nebudeme znevýhodňovat žádnou skupinu, budeme plně respektovat lidská práva budeme pořádat eh, informační kampaně pro eh, znevýhodněné skupiny v tom smyslu, že se nemusí bát ničeho, když žádají o azyl. Eh, chceme zejména zahájit inkluzi Romů a jiných etnických menšin. Vítáme také změny pravidel šengenského prostoru v tom smyslu, že se až na dobu pět let zabraňuje trestaným osobám opakovaný vstup do eh, zemí šengenského prostoru. Na příkladu Norska můžeme uvést eh, toto. Když se Srbsko deklaruje jako bezpečná země, eh, a právě používám člena šengenského prostoru, ale ne člena EU, se snížilo, snížil počet žadatelů o azyl z několika tisíců na asi 19, protože tyto případy se řeší v rámci 48 hodin, nedávají se jim žádné peníze a když lidé vidí, že tím nic nezískají, tak to prostě nedělají. My svou roli eh, odehrajeme, jak nejlépe budeme moci, abychom eh, mohli být aktivním partnerem šengenského prostoru a evropských členských států. Tak, abychom eh, Mm, i v očích našich občanů a v očích občanů EU dosáhli co největších pokroku. Vezměme si historickou zkušenost. Eh, kolik babiček mohlo odcestovat někam do Německa nebo do jiné země a pomoci dětem s vnoučaty? Uvědomme si, kolik nových možností naši občané dostali díky bezvízovému styku. Uvědomme si, kolik našich občanů mohlo získat novou vizi Evropy, eh, která nebyla pouze zprostředkovávána srbskými politiky nebo médii. E, přímé zkušenosti z Evropy e, pomáhají bourat e, bourat předsudky, které naši občané mohou mít. Vidí, že i v Evropě se musí tvrdě pracovat a vidí zároveň, že se v Evropě proti nám jako Srbům nikdo nestaví. Takže tento bezvízový styk je velice důležitý pokrok a budeme velice tvrdě pracovat na to, abychom o něj nepřišli. Za další, budeme tvrdě postupovat na poli reform. Eh, na základě eh, zprávy Evropské komise z konce minulého roku naše vláda přijala akční plán o implementaci těchto doporučení. Chci vás ujistit, eh, že všech těch 96 bodů nebudu probírat, ale Eh, dáme vám ho k dispozici, včetně hodnocení po třech měsících, tak abyste věděli aktuální stav. Minulý pátek jsme měli plenární zasedání eh, výboru pro permanentní dialog s Evropskou komisí a na konci června eh, dáme k dispozici další hodnocení aktuálního stavu věci. Teď jenom velice stručně ke čtyřem tématům. Justiční reforma, boj s organizovaným zločinem, reforma volebního zákonu a Eh, tady už eh, tato témata byla zmíněna několika, eh, parlamenty, několika poslanci Evropského parlamentu. Justiční reforma je jedním ze základních kamenů. Vidíme to dobře v zemích, které se chtějí stát novými členskými státy Evropské unie. Justiční reforma je to nejtěžší. Minulý prosinec jsme přijali několik pozměňovacích návrhů naší legislativy byli zvoleni stálí členové Nejvyšší justiční rady. Z 97% jsou to prokurátoři a jiní vysocí členové justičního systému. Ehm, minulý měsíc se shodli na procesu revize ehm, všech procedur v rámci našeho justičního systému. Doufáme, že to dokončí do podzimu ehm, abyste měli představu, jakým způsobem jednají. Většinou se jednání protahují až na nějakých 13 hodin v kuse. Snaží se najít společné procesy, které by byly přijatelné pro všechny zúčastněné strany. Pokud je o boj s korupcí a organizovaným zločinem, nebudu probírat seznam eh, osob, které byly v souvislosti s tímto tématem zatčeny. Není to příjemné čtení. Eh, my jsme na správné cestě. Chci říct jenom tolik. Boj s organizovaným zločinem, podobně jako v Brazílii, Eh, I v Srbsku policie v součinnosti s dalšími mezinárodními tělesy pokračuje v boji proti organizovanému zločinu. Eh, řešíme i záležitosti volebního systému. Eh, byl přijat jeden pozměňovací návrh, díky kterému od příštího roku bude mít parlament minimálně jednu třetinu ženských členů. A to si myslím, že i v rámci evropských standardů jsme vysoko nad stanoveným limitem. Pokud jde o institucionální záležitosti, eh, a zejména o restituční záležitosti. Zrovna včera jsem se setkal eh, s některými lidmi, kteří ehm, mají eh, tyto problémy. Eh, bylo to velice, velice emocionální sezení. Můžu vám slíbit, že do září budeme mít zákon o restituci. Do července budeme mít návrh, o kterém se bude široce diskutovat. Eh, samozřejmě i s tou stranou, která má největší zájmy, to znamená s těmi bývalými majiteli v tomto ohledu a budeme to konzultovat i s Evropskou unii. A nakonec ekonomicko-sociální instituce. Zmiňoval jsem deficity a nízký státní dluh. Eh, nadále eh, jsme atraktivní pro investory. Například se u nás staví továrna za jednu miliardu euro, která má montovat 250 vozidel denně. Eh, dokonce máme nabídku, že někdo koupí 100% akcí našeho největšího výrobce potravin. Eh, z Německa za, náma, za námi jezdí eh, zástupci automobilového průmyslu, jezdí za námi kolegové z Japonska a z jiných zemí. Celkově mluvíme o investicích nějakých 3 až 4 miliard dolarů pokud jde o sociální aspekty, eh, nezaměstnanost je momentálně 19,6%, přičemž jsou velké mezigenerační rozdíly. Eh, úroveň chudoby sklesla ze 14 na 6,2% eh, mezi lety 2003 a 2008. Poslední dobou se nám trošičku zvyšuje, každopádně celkový trend je snižující se. Eh, letos tedy je vysoko na pořadu priory také boj s chudobou. Máme toho před sebou ještě mnoho. Budeme nadále reformovat náš systém, budeme eh, vystavovat infrastrukturu. Momentálně stavíme tři mosty, eh, čtyři mosty, tři na Dunaji a jeden na řece Sama Dále pokračujeme i v oblasti energetiky. Minulý týden za námi eh, přijeli eh, kolegové z Kanady a z Itálie, eh, kteří se v oblasti energetiky u nás angažují. Pane předsedo, vážení poslanci, závěrem chci říct, to, že rok 2011 pro Srbsko může být rok přelomový pro Srbsko, ale i pro celý základní Balkán, pokud jde o naši integraci do EU. Srbsko je jednoznačně na správné cestě i přes všechny problémy, které máme. Chceme být hodnoceni jako e, všichni ostatní, bez jakýchkoliv výhod. Pokud budeme mít všichni stejné podmínky, e, uvidíme, že se Srbsku povede stejně jako jeho tenisovým hráčům. Pokud nám dáte nějaké datum eh, zahájení eh, přístupových jednání do EU, bude to pro nás jako Grand Slam. Plně se zasadíme o to, aby tato jednání proměhla úspěšně. Buďte na nás tvrdí, ale buďte prosím spravedliví. Je mi velké potěšení, že jsem zde mohl promluvit. Těším se, že vás, mnohé z vás uvidím 9.9. v Bělehradu, tak abychom mohli znovu zhodnotit pokrok a zbývající výzvy. Teď se těším na vaše otázky. Děkuji vám za pozornost. Well, Deputy Prime Minister, I have... Mnohokrát děkuji, pane místo předsedo vlády. Já, jsem, já se omlouvám, místo Jelič, jsem řekl Delič, protože v rumunštině eh, tento způsob eh, slova, když je takto psané, vyslovujeme jinak. Vy jste zmínil přísnost a spravedlnost. Eh, mě to něco připomnělo. a, a víme, co se děje poté, co země vstoupí do Evropské unie. A pokud je o Istanbul, pokud a budeme cestovat tak daleko, určitě tam bude někdo, kdo se s námi setká, kdo nás uvítá. Nejdříve předám slovo panu Kukanovi, který je předsedou delegace pro vztahy se zeměmi střední a jeho východní Evropy. Máte tři minuty, ostatní dostanou jenom dvě minuty. Omlouvám se, tak to je protože čas plyne rychle. Děkuji, pane předsedo. Vítám pana místopředsedu, vítám eh, paní velvyslankyni. Souhlasím s vámi v tom, eh, že od usnesení OSN ze září příští, eh, minulého roku jste chytil dobrý vítr do svých plachet a od té doby se ubíráte správným směrem. A vydání Radka Mladiče do Hágu to byl důležitý krok v tomto směru. Nicméně zde mám připomínku. Když jsem sledoval reakce politiků v Bělehradě, sekundu, jenom sekundu jsem měl dojem, že nadsazují důležitost tohoto kroku. Potom jsem eh, ale tuto myšlenku zahnal, protože by to bylo chybné. Je to skutečně velice důležitý krok, který otevřel dveře. Nicméně, měl by, byste být připraveni na tu dlouhou cestu, Eh, vyjednávání a reform, abyste získali statut kandidátské země, abyste získali datum eh, přístupových vyjednávání, abyste prošli eh, přístupovými vyjednáváními. Neměli byste ehm, přimět lidi k tomu očekávat, že se to stane brzy a že to nebude těžké. Bude to těžké, bude to těžší, než očekáváte. Takže chtěl bych říct, jak říká jeden americký generál, eh, neskončilo to, dokud to neskončí. To, co jste řekl ve svém projevu, je, ukazuje, že víte, co máte dělat. Máte vizi, máte plán, máte časový harmonogram, máte všechno. Jak víte, my se vždycky snažíme pomáhat. Nyní máte úspěch Každý bude očekávat nyní více a více. Nemůžete nyní snížit své výsledky? Vy jste zmínili různé otázky, dialog s Kosovem, regionální spolupráce a další věci. Vy jste na dobré cestě, takže já jenom doufám, že budete pokračovat tak úspěšně, jak tomu bylo doposud od eh, září minulého roku. Mnohokrát děkuji, pane Kukane. Nyní předávám slovo paní eh, Brantner na dvě minuty. Uh, no, no, I... Postupujete podle koordinátoru nebo podle stínových zpravodajů? Já jsem stínový zpravodaj. Eh, Nyní stínový zpravodajové. Eh, vy jste z EPP stejně, takže vy jste číslo jedna. Paní Brandner. Vzali jsme na vědomí, že jsme pátou největší skupinou. Ano, neobávejte se. Eh, vítám pana Dželiče. Eh, jsem velice ráda, že vás opět vidím. Skutečně blahopřejeme k vydání. Naše politická skupina byla vždy eh, přísná a snad i spravedlivá. Skutečně gratulujeme, je to velký krok, my to vnímáme jako velký krok. který skutečně posunul vaši zemi dál. Také bych chtěla uvítat práci, kterou jste zmínil. Myslím si, že je eh, dobré to, co eh, dělá váš mechanismus pro ochranu práv žen, eh, pokud je například o domácí násilí. Celá řada těchto projektů je financována ze Švédska a Norska. To je v pořádku v současné době, ale v dlouhodobém výhledu by to mělo být financováno z vašeho vlastního rozpočtu. Já to zmiňuji, protože se domníváme, že i ve srovnání s evropskými standardy zde je odváděna velice dobrá práce. Dále mám otázku k tomu, co jste říkal o pašování orgánů. Bylo to na OSN. Já nechápu, proč by se to nemohlo ale k OSN eh, vrátit. Je to zásadní otázka pro mezinárodní bezpečnost. Eh, vím, že eh, v tomto směru neuznáváte EULEX, ale nebylo by dobré podporovat práci EULEX, EULEXu v, této, v tomto směru. Já tedy, pardon, nevidím žádný smysl v tom vracet to do OSN. Pan Tenok pane předsedo, někdy postupujete podle koordinátorů, někdy je to náhodné, tak jsem chtěl jenom vědět, jak to je. A, ale je zajímavé, že jste nejdříve dal slovo zeleným, já si to budu pamatovat. Mnohokrát vás vítám. Pane Čeliče, setkali jsme se mnohokrát. Gratuluji vaší vládě jménem skupiny ECR k zatčení generála Mladiče. Já se domnívám, že um, to je krok eh, k uzavření tmavé kapitoly vašeho regionu. Eh, já a eh, naše skupina podpoří vaši kandidaturu i urychlený postup, pokud prokážete, že jste udělali všechny své domácí úkoly. Nyní je zde určitý ehm, výhled. Já jsem stálým zpravodajem pro Černou horu. Černá hora je velice frustrovaná, ještě nezahájila vyjednávání, ačkoliv kandidátskou zemí. Komise se nyní snaží eh, nějak eh, vyrovnat eh, situaci Černé hory, Makedonie a Srbska, aby všichni byli kandidátské země. Snad by se to mělo stát někde minulý příští rok. Já se ale domnívám, že každá země by měla být hodnocena podle eh, svých zásluh a eh, nezávisle, takže eh, myslím si, že je nepřijatelné, že například otázka Makedonie se takto zdržuje kvůli bilaterálním problémům se sousedem. A moje otázka se týká vaší kandidatury, je to citlivá otázka, možná na ně neodpovíde. týká se to Chorvatska a vašich bilaterálních vztahů s Chorvatskem. Chorvatsko bude pravděpodobně dalším členským státem EU, pokud to proběhne podle plánu. Do jaké míry bude Chorvatsko bránit eh, vaši integraci do EU a do jaké míry je možné eh, zavřít dveře za minulostí a eh, hledět do budoucnosti? Pokud jde o Kosovo, předpokládám, že jste četl můj článek, kde jsem vyjádřil svůj osobní názor. A já podporuji toto teritorium. Ministr vnitra vaší vlády to také zmínil. Já budu prosazovat tento návrh při každé příležitosti na mezinárodních fórech, ale než k tomu dojde, myslím, že nebude možné vyřešit definitivně otázku Kosova, takže je potřeba, aby dialog pokračoval. Děkuji, pan Weigl. Two minutes. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane Želiči, vítám vás v tomto, na půdě tohoto parlamentu. Jsem velice rád, eh, že jsme se dnes sešli a mluvíme o možném budoucím členství Srbska v EU a o tom, že jste za sebou nechali obrovský kus práce. Eh, všichni víme, o čem mluvím, nechci to nějak rozmazávat, ale zároveň to nechci zlehčovat. Je důležité, abyste pokračovali tou cestou, kterou vy osobně se neustále ubíráte. Musíme eh, jinými slovy hovořit o moderním Srbsku, o moderních problémech a ne o problémech minulosti. Posledně, když jsme se zde setkali, jsem říkal, že eh, srbský lid, srbští voliči musí pochopit, že mladič není nic, na co je eh, možné být pyšné, ale že to je spíš ostuda Srbska. Je proto důležité jak Srbsko přeměníte do moderního státu, protože eh, v této oblasti vám toho zbývá ještě mnoho. Zatím eh, začínáte otevírat tuto cestu, eh, zejména díky novým vládním programům za investicemi a jinými. A dále také liberalizací vízové povinnosti a dalšími kroky. Je rovněž velice důležité vést dialog s Kosovem a o Kosovu. Bylo by možná dobré, kdybyste hovořil o Kosovu, ne pouze o Prištině. To by byl takový další krok. A my bychom si vás za to velice vážili. Měli byste hovořit, eh, eh, vést dialog pragmaticky a Myslím si, že je velice důležité, aby Srbsko i nadále hrálo konstruktivní roli eh, v celoregionálním kontextu, což znamená i v Černé hoře, i v eh, Bosně a Hercegovině, kde žijí Srbové a kde Bělehrad hraje důležitou roli. Děkuji vám. Děkuji vám. Eh, Sir Robert má slovo. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já budu upřímný, pokud mohu. Eh, zeptám se na čtyři krátké otázky. Proč bychom vám měli důvěřovat, pokud jde o situaci válečných zločinců, eh, vzhledem k tomu, že jste tak dlouho panu Mladičovi platili penzi? A z čista jasna jste ho našli hned, jak mělo dojít k rozhovorům. Za další, pokud chápu správně, Eh, zdá se, že součást eh, srbského veřejného mínění eh, zne, odmítá válečné zločiny a nadále podporuje Miloševiče a Mladiče v tom, co dělali. Za třetí, v souvislosti s tím, co, na co se ptal můj kolega, jak se tento váš přístup má podílet na úspěchu eh, vyjednávání na členství v EU. A až se eh, stanete členem, jak budete moci spolupracovat s Chorvatskem? Už jsme přece viděli několik problémů, eh, například v tom smyslu, jak se Řecko a, a kyperští řekové bojí přístupu Turecka. Nebude něco takového následovat v případě vašem a chorvatském? A nakonec otázka Kosova jen tak nezmizí. Vy jste se o ní zmínila Řekl jste, že ji budete řešit. Jak ji budete řešit? Děkuji. Takže to je ten britský optimismus pověstný. Výborně. Děkuji vám. Paní Nikolaj. Pane místo předsedo, chci vás přivítat jménem skupiny ALDE. Chci vás ujistit, že má skupina plně podporuje integraci vaší země a celého západního Balkánu do EU. Věříme, že e, přistoupením vašich zemí bude Evropa teprve kompletní a věříme v úspěch tohoto celého projektu. Mám několik otázek ohledně e, tohoto celého procesu. E, přiznejme si, že je tu mnoho lidí, kteří považují reformy, které probíhají v Srbsku, za takovou jakoby frašku. Já upřímně věřím ve vážnost vašich reform, protože vidím eh, jejich výsledky. A osobně, když je porovnám s reformami, které probíhaly v jiných členských zemích, vidím, že eh, to vážně myslíte. Vy jste, myslím, velice úspěšný příklad eh, jako země těchto reform. Další otázka se týká veřejného mínění a reakce veřejnosti na zatčení generála Mladiče. Řekněte mi, jak vážná byla tato eh, domácí reakce na toto téma? A rovněž vám chci říct, že plně podporujeme váš názor na rozpočet. Pokud Evropská unie chce demonstrovat Eh, že myslí politiku rozšíření vážně eh, a že politika rozšíření má být jednou z hlavních politik EU, musíme eh, změnit alokaci finančních prostředků na toto téma. A jedině tak zajistíme podporu politické vůle o přistoupení nových členských států. Další, Dunajská strategie. Jaká je vaše vize? Tak děkuji. Teď prosím pan Havit. Děkuji, pane předsedo, pane místo předsedo. Doufám, že jste si uh, užil uh, zajímavou debatu mezi čtvrtou a pátou skupinu skupinou v Evropském parlamentu a musím říct si, že i vaším tenistům přeji vše nejlepší ve Wimbledonu. Doufám, že nebudou lepší než Britové, doufám, že to chápete. Eh, jménem eh, své skupiny chci vyjádřit silnou podporu budoucí perspektivy vaší země. Eh, vnímáme vás jako zemi, která velice tvrdě postupovala proti válečným zločincům, která chce zatknout pana Hadžiče a která chce, aby proběhly soudy s válečnými zločinci. Je velice důležité, že tuto aktivitu z vaší strany vidíme což chci ještě jednou ocenit. Chtěl bych, abyste se ještě vyjádřil eh, o rozhovorech s Kosovem. Já bych chtěl, aby byly úspěšné. A eh, sám za sebe chci říct, že je opravdu důležité, abychom vnímali, že situace eh, postupuje rychle vpřed a nechci, aby se to nějak zdržovalo, tento celý proces. Přeji vám hodně štěstí. Můj dotaz se týká Romů. E, o tom se zatím nehovořilo. Problémy s, e, problémy s otázkou integrace Romů jsou ve všech zemích tohoto regionu. Vy s tím máte podobné potíže jako ostatní země. Chci se tedy zeptat, jaká je, jaké jsou nejnovější zprávy z této oblasti, jakou aktivitu navrhujete v oblasti e, spravedlivého zacházení s Romy a s jejich integrací, případně jak byste si představovali možnou spolupráci s Evropskou uní v této oblasti. Děkuji. Děkuji vám. Eh, já si myslím, že eh, reakce některých Srbů na zatčení pana Mladiče je důkazem odvahy, jakou vláda předvádí. Takže myslím si, že bychom měli vnímat i tento druhý úhel, eh, kromě toho, který jste zmínil vy, pane kolego. Pane místo předsedo, máte spoustu času, pokud skončíte ve 12.30 ovšem. In chronological order. Já budu postupovat chronologicky. Nejdříve bych vám chtěla ale poděkovat eh, eh, za to, co jste řekli. Pokud je o otázku mladiče, nesmí se zapomínat na to, že rozpad Lugo- Jugoslávie se všemi problémy eh, znamená také to, že 650 tisíc Srbů bylo vyhnáno z Chorvatska a z Bosny a z Hercegoviny. Plus 210 tisíc srbských Romů bylo vnitřně vysídleno z Kosova to srovnejte se 7,5 miliony eh, lidmi eh, mimo Kosova. A to vidíte, že asi 15 naší populace jsou lidé, kteří byli v posledních 15 letech nebo před 15 lety vyhnáni ze svých domovů, domovů. přišli bez ničeho. A eh, ty děti, které jste viděli, to jsou oni. A Srbsko řešilo tento příliv uprchlíků a vnitřně vysílených lidí samo. Nebyl žádný mezinárodní plán, nebyla žádná dárcovská konference. Řešili jsme to sami. Nyní máme několik projektů. A musím říci, že pokud je o veřejné mínění, Věci jsou tak, jak jsou, ale po jednom dni to utichlo. A předseda Tadič řekl, že se bude dodržovat eh, veřejný pořádek, eh, to eh, stanovuje právo, ale je to také náš morální závazek. To je potřeba dělat s ohledem na rodiny obětí, ale také na Bosniaky, kteří jsou zásadní pro naše vztahy s Bosnou a Hercegovinou v následujících desetiletích, staletích budeme eh, žít eh, s Albánci, eh, s Bosniaky, s mm, Chorvaty a tak dále. Myslím si, že celkový pocit byl pocit úlevy a byla tak odstraněna skaverna z naší reputace. asi mi budete věřit více a dalším úředníkům, když vám řeknu dnes, že budeme dělat, co bude v našich silách, abychom našli Gorana Hadžiče. Uděláme tedy všechno, stejně tak, jako jsme říkali, že uděláme všechno pro to, abychom našli Radka Mladiče. A mohu zmínit některé citáty. Dříve se říkalo, Srbsko nedělá dostatek pro to, aby našlo eh, dva zbývající eh, provinělce a tak dále. To byla slova, která eh, vydávala OSN. Já ale doufám, že dojde ke zlepšení. Nejde k němu zlepšení, nejde, nedojde ke zlepšení prostřednictvím marketingu a PowerPointových prezentací, ale díky výsledkům. Protože tyto výsledky měří pokrok. Pokud eh, bude celý eh, postup objektivní, potom my proti němu vůbec nic nemáme. Pokud je o Kosovo, k tomu bych chtěl říct několik slov. My jsme připraveni hovořit o čemkoliv. Jsme připraveni být flexibilní. Chceme být eh, předvídatelní a spolehliví jako partner. V únoru 2008 to, to, co tehdy bylo učiněno, to je pro nás nepřijatelné. Někdy lidé říkají, Musíte uh, si zkrátka uvědomit, jaká je uh, realita. Albánci v Kosovu nechce, nechtějí být řízeni Bělehradem. A když se jich zeptáte, je to pravda. Ale nezapomeňte eh, na, to, na ten druhý aspekt. Nealbánci nechtějí být řízeni Prištinou v Kosovu. Takže eh, realita má dva aspekty. Musíme se podívat na realitu. Pokud chcete změnit realitu, znamená to, že prosazujete násilí a pro, pravděpodobně nikdo nechce násilí. Pokud chceme najít mírové řešení, potom musíme zvážit realitu. A já dnes nejsem pověřen to udělat, ale já chci říci, že zkrátka chce, jsme připraveni hovořit o všem. Jsme připraveni hovořit o severu Kosova. Jsme eh, připraveni udělat cokoliv pro to, abychom neměli zmražený konflikt a abychom eh, na západním Balkáně měli eh, vyhlídku na mírové řešení. Ale je zde zkrátka červená linie a ta je jasná nežádejte nás, abychom eh, šli proti naší ústavě, ale musíme nalézt řešení, najdeme řešení, pokud eh, budeme mít určitou pomoc. Eh, zmíním jenom některé zprávy z Evropské unie. Pokud je o Kosovo, 300 milionů exportu, 3 miliardy exportu, importu a exportu tedy pokud někdo chce, aby se mladá generace vydala správným směrem, jsme to my, protože eh, my tam máme eh, silný zájem. Chceme, aby to, k čemu dojde v Kosovu, eh, bylo dobré. Další věc, my plně podporujeme EULEX. Ale to, co se ehm, stalo v posledních dnech, ehm, EULEX vydal mandát, Interpol řekl ano, mezinárodní mandát. A včera v hlavním deníku Srbska tento doktor, který eh, je podezřelý z toho, že odebíral eh, lidské orgány, řekl, nemám obavy, eh, nemám žádný problém. Jsme svědky toho, ale to není vina Aulexu, že zde není mandát eh, OSN, že zde není mandát přesahující Kosovo. Eh, není zde mandát, který by se vztahoval na eh, Albánii, Turecko, Izrael a zbytek Srbska. To je třeba aby skutečné řešení této věci mohlo proběhnout. Není to nic proti Euloxu, ale proč by toto neměla být velká věc? proč bychom měli zapomínat na tyto nevinné lidi, které, kteří byli zavražděni kvůli tomu, aby jim byly odebrány orgány a prodány na mezinárodním trhu? Neměli bychom je mít na paměti, neměli bychom mít starost o tyto lidi a o jejich rodiny, stejně tak jako o ostatní? Je třeba zde mít jasný přístup. My v Srbsku je to vidět na tom, co dělám. já, premiér i další. My nechceme eh, politizovat tuto otázku. Nikdy jsme ji nepolitizovali. Nikdy jsme to nezačlenili do dialogu s Prištinou. Eh, jde zde o mezinárodní spravedlnost. Dále, pokud jde o Chorvatsko, velmi vítáme eh, přijetí Chorvatska. Až se Chorvatsko spojí s Evropskou unii, Dunaj bude proplouvat Evropskou unii, poté půjde do Srbska a poté se vrátí opět do Evropské unie. A, takže eh, tím se staneme, myslím, i my v podstatě součástí Evropskou unii. Máme nějaké problémy? Ano, máme, ale bilaterální vztah eh, mezi eh, Srbskem a Chorvatskem eh, se v každém případě zlepšuje. Mám několik příkladů, zmínil jsem návštěvu Bukovaru, máme celou řadu společných projektů na obnovu Bukovaru, máme také celou řadu dalších projektů. 20 června bude nový eh, nová let, novoletecký spoj mezi Bělehradem a Dubrovnikem. A znovu eh, se lidé berou, Chorvati se Srby. Je to všude v médiích. To, myslím, je dobrý výsledek. Pokud jde o Bosnu a Hercegovinu, s prezidentem Tadičem jsme jasně řekli eh, v usnesení o Srebrenice, že eh, Srbsko podporuje územní integritu Bosny a Hercegoviny. A my v tom budeme pokračovat. Eh, podporujeme jakékoliv řešení, na kterém se shodnou tři etnické skupiny v Bosně a Hercegovině. Dále naše, jsou naše reformy eh, brány vážně nebo nikoli. Já si myslím, že s ohledem na to, odkud vycházíme, myslím že nemá smysl vám říkat, ano, bereme to vážně. Eh, máme 17 miliard eur eh, přímých zahraničních investic a už máme smlouvy na více než 1 miliardu eur. Jsou to investoři z Itálie, Norska a Belgie. Myslím si, že by neinvestovali, pokud by se domnívali, že reformy nebereme vážně. My jsme přijali francouzskou delegaci a ptali jsme se, zda mohou něco říci o našich investicích a řekli, že továrny, které mají v Srbsku, jsou jedny z nejproduktivnějších na světě které tyto firmy mají, které investují. Pokud je o Romy, já jsem také eh, předsedou eh, výboru pro zahrnutí Romů. My v Evropě nemůžeme eh, přijmout to, že nějaká skupina lidí žije v průměru o 20 let méně než zbytek obyvatel. E, nemůžeme přijmout to, že Romové žijí e, v nepřijatelných hygienických podmínkách a samozřejmě e, s Romy také souvisí otázka imigrace a azylu. Setkal jsem se s paní Jarokou z Maďarska, hovořili jsme o platformě přijaté komisí a o strategii schválené parlamentem. Romové jsou jediní Evropané, jak někteří představitelé Romů, Eh, říkají, eh, jsou to jediní Evropané, kteří jsou eh, menšinou všude, takže jejich jedinou domovinou je Evropa jako celek. Musíme dělat více. Snažili jsme se zajistit pozitivní diskriminaci při nejmenším proto, aby 100 Romů, mladých Romů se dostalo na univerzity a nemuseli platit. Máme také podporu pro to, aby děti, romské děti chodily do školy a zůstaly ve škole. Dále se snažíme řešit problém na místě, spíše než aby se hrál nějaký ping-pong, eh, aby se eh, Romy, Romové posílali z místa na místo. My se domníváme, že budoucnost srbských Romů je v Srbsku. vašemu výboru a Evropskému parlamentu 22. Eh, června dáme ehm, informace o tom, co děláme. Budeme mít setkání eh, s panem Miralem. Proběhne den eh, o začlenování Romů v Srbsku. V Srbsku. V Srbsku nedochází k žádnému násilí proti Romům. Čas od času dojde k nějakým incidentům. Já jsem eh, se setkal s dítětem, romským dítětem, které bylo zmláceno. Před několito, několika týdny starosta Bělehradu se setkal eh, s tímto dítětem a také s člověkem, který se ho zastal a řekl, že to je hrdina Bělehradu. Samozřejmě zde existují nějaké předsudky, ale není zde žádné, žádná otevřená nenávist. Já doufám, že jsem odpověděl na většinu vašich otázek. Mnohokrát děkuji a doufám, že aspoň někteří z vás budou schopni jet do Bělehradu 9. září. A protože vidět znamená věřit. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji vám mnohokrát, pane místo předsedo Čičiči. Přejeme vám eh, hodně štěstí a chci kolegům oznámit, že další zasedání bude 21. června zde v Bruselu od 9 hodin ráno. Děkuji vám a nashledanou.